so we start now. Dobrý den, začneme. Ráda bych vši- přivítala všechny přítomné a hlavně tedy vítám všechny představitele a zástupce národních parlamentů. Já vím, že někteří z našich kolegů, eh, z delegátů a z hostů jsou teprve na cestě. Víme, že také jsou na cestě i zástupci komise, kteří zde budou za chvíli, ale v tuto chvíli už můžeme tu přivítat váženého pana ministra pro otázky vzdělávání mládeže a dětí z Lucemburska. Je tu tedy s námi pan Klot Meš, je tedy zodpovědný za otázky týkající se vzdělávání dětí, mládeže, vyššího vzdělávání a výzkumu. A jelikož v tuto chvíli také hovoříme o lucemburském předsednictví, tak jsme velmi rádi, že máme v tuto chvíli tu čest vás přivítat. A je pravda, že v těchto šesti měsících jsme také velmi intenzivně spolupracovali, tudíž já bych v tuto chvíli eh, chci pouze upozornit na to, že jsem začala anglicky, ale dále budu pokračovat v italštině. Všichni máte možnost poslouchat vaše mateřské jazyky skrze tato sluchátka, to znamená, že všichni máte dole možnost si na displeji vybrat pomocí tlačítek číslo, které odpovídá tlumočnické kabině, ve které sedí vaši tlumočníci. To znamená, že se můžete podívat okolo, najít si také číslo vašeho kanálu a v tuto chvíli bych také ráda poděkovala všem tlumočníkům. Budu pokračovat v italštině. A nyní bychom měli přijmout pořad jednání. Týká se to zvláště našich eh, členů Výboru pro kulturu a výchovu. Pokud budete souhlasit s tím, můžeme přijmout tento program. Ano. Druhý bod. Chtěla bych vás informovat o tom, jak to vypadá s tlumočením. Máme tady všechny jazyky. Eh, máte překlad, prosím? Funguje překlad do vašeho jazyka? Máte češtinu ve sluchátkách? Takže máme tlumočení do všech jazyků s výjimkou chorvačtiny a malčtiny. Takže e, překlady budou zajišťovány do všech jazyků, kromě těchto dvou. Zahájíme naše jednání, čekáme ještě na příchod našeho komisaře, ale ráda bych zahájila naše jednání. Drazí kolegové, drazí přátelé, drazí hosté, členové Evropského fóra pro mladé. Jsem velice šťastná, že můžeme takto zahájit první meziparlamentní konferenci na téma mládeže a vzdělávání. Chtěli jsme zdůraznit tyto dva body a doufám, že příští rok budeme moci organizovat meziparlamentní konferenci na téma kultury. Podle mého názoru je to dobrý prostředek pro to, abychom měli dobré vztahy s členy jednotlivých národních parlamentů a umožňuje to také posílit politické priority Evropské komise. Pan komisař právě přichází. Vítejte, právě jsme zahájili naše jednání. Takže chvíli strpění, prosím. Bene. We are... Dear Commissioner, thank you to, to coming. And so uh, I will, I will, uh, I will continue in, uh, in Italian. Uh, Budu pokračovat dále v italštině. Je to tedy jednání, na které nám velmi záleží. Myslím si, že není možné odstartovat toto jednání, aniž bychom nejdříve eh, připomněli oběti teroristických útoků v Paříži, aniž bychom vyjádřili naši solidaritu s francouzskými kolegy, kteří jsou zde. Byl to úder proti celé Evropě. Mladí lidé zahynuli během těchto atentátů. A víte, že dnes bychom chtěli hovořit právě o té generaci, které říkáme generace Erasmu. A byli to právě tito mladí, kteří eh, zahynuli, kteří se mírově sešli a to je přesně cíl, na který chtějí udeřit teroristé. Objevuje se tady určité znepokojení. Nesmíme zapomenout na pařížskou deklaraci, na pařížské prohlášení, které bylo přijato. A jsme svědky rostoucí radikalizace některých mladých lidí v Evropě a měli bychom eh, na toto reagovat právě v oblasti vzdělávání a výchovy. Po atentátu, a to jsou velmi silná slova, někteří učitelé ze Sandeny říkali, oběťmi byli naši bratři, ale vrazy byli také našimi dětmi. Potřebujeme určitý vzdělávací a výchovný model, který by umožnil interkulturní a interregi religiozní dialog, který by umožnil začlenit tyto mladé. A to je smyslem této pařížské deklarace. Chtěla bych vám připomenout jeden účinný program, který zde existuje. Také bych ocitovala pana Renci, který řekl, Eh, v rámci každého euro, které budeme investovat do bezpečnosti, musíme investovat další jedno euro do vzdělávání. My se domníváme, že ve hře jsou opravdu tito mladí. Víte, že více než 20% mladých, kterým ještě nebylo 25 let, jsou nezaměstnaní. Zvláště v jižních eh, zemích eh, Evropy, v Itálii máme dokonce 40 mladých, kteří jsou nezaměstnaní. Přerušení školní docházky se týká 10% a jeden ze čtyř mladých žije pod chudobou a trpí eh, sociálním vylučováním. Je tady tedy nedostatečné naplnění té rovnice mezi vzděláváním a poptávkou po těchto mladých. Pokud chcete inkluzivní vzdělávání, které by bylo trvale udržitelné, pak je nutné vytvořit evropský prostor pro vzdělávání a výchovu a musíme přijmout takové formáty vzdělávání, které by byly kvalitní, které by byly celoživotní, ale musíme také podporovat vzdělávání eh, v profesním prostředí, eh, v různých typech prostředí eh, právě díky těm jednotlivým líhním, které existují je nutné podporovat tyto iniciativy a pomáhat těm mladým, kteří mají podnikatelského ducha. Musíme podporovat mezinárodní mobilitu, ale také politiku sociální integrace a musíme rozvíjet odbornosti a kreativitu napříč všemi obory. Neměli bychom se zabývat pouze profesní politikou. Potřebujeme také sociální politiku v oblasti kvalitního vzdělávání. Několik evropských zemí zahrnulo tento sociální a ekonomický aspekt do politiky ve prospěch mladých. A některé země v posledních letech zahájily reformy vzdělávacího systému a také systému zaměstnávání a někteří kolegové o tom budou hovořit. Naše úloha jako spoluzákonodárce spočívá v tom, že se musíme snažit uchovat jednotlivé specifické aktivity v rámci Plus, Erasmus Mundus, v rámci eh, dobrovolných eh, záležitostí a také ve, v aktivitách, které se týkají sportu. V oblasti Erasmus Plus jsme podporovali iniciativy, které souvisejí eh, s Eh, se zárukou pro mladé, ale také jsme podporovali další iniciativy v rámci strukturálního, strukturálních fondů, kde část rozpočtu byla alokována na tyto iniciativy ve prospěch mladých. Komise vypracovala dvě zprávy. Jednu ohledně strategii vzdělávání a výchovy a dále vypracovala zprávu eh, na rok 2016 a 2018. O tom budeme hovořit. V rámci prosince a lednu přejmeme několik zpráv. Jednu zprávu ledně interkulturní spolupráce, dále profesního vzdělávání a další zpráva se bude týkat školního vzdělávání v Evropské unii. Budeme mít tedy velice intenzivní rok, který byl zahájen v rámci loňského procesu. Budeme podporovat vzdělávání v oblasti podnikatelství. Rok Dostali jsme o 16 milionů více na rok 2016 v rámci Erasmu+. Také jsme konstatovali, že potřebujeme ještě další prostředky z hlediska eh, programu Evropy občanů. Chci poděkovat eh, organizaci Europe Education, která s námi spolupracuje z hlediska platformy pro vyučující. Eh, také zde je iniciativa ze strany mladých ohledně strukturovaného dialogu. Jedná se o studentskou evropskou digitální kartu. Máme také eh, komisařku Tyson, která vyhlásila eh, programy na prospěch eh, celoživotního vzdělávání a příslušných odborností. V Strasburku jsme hovořili také o humanitárních akcích a uprchlících. E, přichází sem velký počet mladých. Roku 2016 jsme zdvojnásobili zdroje pro e, vzdělávání nezletilých e, v uprchlických táborech. Parlament žádá o otevření koridoru pro vzdělávání mladých uprchlíků a dokonce žádá i e, kurzy, které by byly poskytovány na dálku, tedy dálkové vzdělávání. Několik iniciativ v tomto duchu bylo již realizováno. Chtěla jsem vám vysvětlit souhrně, jaké jsou naše společné aktivity. Ostatně chtěla bych poděkovat expertům, kteří jsou zde a kteří přispěli k této práci. Jak jste mohli konstatovat, naše konference se nezabývá pouze otázkou mladých, ale chceme zde hovořit s mladými. Máme zde například zástupce mladých, eh, zástupce eh, sekretariátu mm, Evropa mladých, dále v rámci panelu budou hovořit jednotliví experti, kteří pohovoří o těchto různých tématech a také budou zde zastupovat mladé lidi. Poslanci, kteří by chtěli vystoupit, musí vyplnit formulář, který máte před sebou na stole. A do tohoto formuláře by bylo vhodné, abyste uh, sdělili, v jaký okamžik chcete vystoupit. Budeme mít diskusy po expertních vystoupeních v 12.30 ukončíme naše zasedání, pak budeme mít eh, možnost se společně vyfotografovat, tak jako obvykle, pak budeme mít malé občerstvení. Nyní bych předala slovo panu Klódovi Mešovi, který je ministrem eh, školství a který zde zastupuje také lucemburské předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vážení poslanci eh, národních parlamentů a Evropského parlamentu, Jaké místo dnes eh, zajišťujeme mladým v Evropě? Jakým způsobem vytváříme lepší podmínky, aby se mladí mohli rozvíjet, aby mohli přispívat eh, k budoucnosti naší Evropské unie? To jsou zásadní otázky, kterým čelíme v současnosti v Evropě. Jsou to také otázky, na které jsme chtěli během lucemburského předsednictví přinést odpovědi, zvláště v rámci společných evropských zpráv v oblasti vzdělávání a v oblasti mládeže, jakož i v rámci přijetí pracovního plánu Evropské unie ve prospěch mladých. Situace mladých v Evropě je stejně různorodá, jako je různorodá celá Evropská unie, ale některé otázky zůstávají prvořadé a občanství k nim právě patří. Musíme vytvořit podmínky pro to, aby mladí mohli rozvinout svoje perspektivy z hlediska jejich budoucnosti a také z hlediska toho, jak vnímají sebe samotného jako občana své země a Evropské unie. Musíme reagovat na tyto otázky tím, že budeme vést dialog s mladými Evropany a že přijmeme mm, usnesení ohledně jejich politické účasti. Proto, abychom posílili občanství v rámci jejich účasti, je důležité zásadně zlepšit postupy rozhodujících orgánů z hlediska účasti mladých lidí. Chceme také posílit a zlepšit výchovu občanství v Evropě. Mnoho zajímavých iniciativ již existuje, ale měly by se stát eh, součástí systému, měly by být koordinovány. Musíme posílit partnerství mezi formálním a neformálním vzděláváním. To je priorita. Škola jako místo, kde se střetává celá generace mladých, musí sehrávat zásadní úlohu v tomto ohledu. Posílit občanství by mělo být ku prospěchu všech mladých. To jsou určité výzvy, protože v současnosti, pokud můžeme říct, že většinou Evropané využívají tohoto vzdělávacího systému více než kdykoliv, tak to neplatí ohledně všech mladých lidí. My víme, že naše vzdělávací systémy e, trpí nedostatkem inkluzivity. Například eh, lidé, kteří pochází z přistěhovaleckých kruhů, mají větší problémy z hlediska dosažení určité školní úrovně. A proto ministři školství se rozhodli jednat ještě rozhodněji proti předčasnému ukončení školní docházky. To je zásadně důležité. A pokud v současnosti eh, se musíme zabývat otázkami radikalizace některých částí mládeže, je to také proto, že ne vždy jsme schopni poskytnout perspektivy všem mladým lidem. Někteří lidé mají dojem, že extremistické ideologie, které jsou na druhé straně našich hodnot, jim přinášejí více odpovědí, než jsme schopni přinést my. A to je věc, eh, která eh, nás vede k tomu, že musíme jednat společně. Priority pracovního plánu na další tři roky obsahují sociální inkluzi, jejich účast, jejich přístup na trh práce, a to odpovídá těm zásadním problémům perspektiv, kterým čelí naši mladí. Co se týče přístupu na trh práce, některé ukazatele ukazují, že jsme překročili určitou e, zásadní hranici z hlediska nezaměstnanosti mladých. Musíme i nadále velmi rozhodně jednat v této oblasti. V rámci záruky pro mladé jsme se vybavili nástrojem, který má obrovský potenciál, zvláště z hlediska lepší koordinace v oblasti vzdělávání, v oblasti mládeže a zaměstnanosti. Pokračujeme v uplatňování této záruky pro mladé. Chtěl bych také hovořit o situaci migrantů v Evropě a konkrétněji o nových e, příchozích migrantech. Rok 2015 byl dramatickým rokem. Stovky tisíců osob přicházeli a přichází stále do Evropské unie. A to představuje e, doposud neznámé výzvy i z hlediska vzdělávacího systému. Jak můžeme podpořit začlenění těchto nových přistěhovalců bez ohledu na délku setrvání v Evropě? Ta otázka je taková, že jsme se rozhodli rychle se věnovat této záležitosti při zasedání Rady ministrů mládeže, vzdělávání kultury a sportu. Jednání naznačilo směry, které bychom mohli rozvíjet v oblasti vzdělávání mládeže. Musíme podpořit integraci přistěhovalců v rámci vzdělávacího systému, podporovat interkulturní dialog, posílit demokratickou angažovanost a zvláště podporovat ty nejslabší. Proto, abychom co nejúčinněji mohli přispět k této snaze, moji lucemburští kolegové eh, z rady mm, um, mm, se rozhodli, že budou v tomto smyslu také informovat další evropské orgány, tak, aby bylo možné tyto snahy začlenit do globální strategie ohledně přistěhovalectví. Dámy a pánové, to je pár slov na úvod ohledně výzev, kterým musíme čelit. Děkuji vám za vaši pozornost a přeji vám velmi plodné jednání. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a také za angažovanost, kterou jste projevil. Myslím si, že určitě to, co jste zmiňoval, eh, na to narazíme i v diskusi. Samozřejmě musíme bránit radikalizaci a také bránit eh, vylučování ze společnosti. A na předchozím plenárním zasedání jsme také volali po určitých společných eh, normách, společných standardech k tomuto přístupu v Evropě, protože je třeba zajistit, aby děti, chlapci i dívky eh, byly kvalitně vzděláváni a aby se jim dostávalo případně i další podpory. A proto jsme volali také po finančních prostředcích na tento cíl. A děkuji tedy mnohokrát za tuto angažovanost, pane ministře. A teď má slovo pan komisář Tibor Navráčič, který je komisařem pro vzdělání, kulturu, mládež a sport. A pane komisaře, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, jsem velice potěšen, že zde dnes mohu být. Já bych chtěl s vámi se podělit o úvahy nad největšími výzvami, které před Evropou stojí. Především bych chtěl poukázat na úlohu vzdělání a politiky mládeže v boji proti sociálnímu vyloučení a radikalizaci mladých lidí. Brutální útoky, které se odehrály minulý měsíc v Paříži, eh, jsme samozřejmě měli neustále Eh, tyto týdny na mysli a prokazují existenci napětí eh, v naší společnosti. Napětí, eh, které se ještě rozvíjí na pozadí toho, jak se kontinent zpamatovává z finanční a hospodářské krize. A naše sociální konstrukce je ohrožena. Více než 120 milionů Evropanů je ohroženo Eh, sociálním vyloučením a nezaměstnanost mladých je v některých zemích nepřijatelně vysoká. Unie je dnes méně inkluzivní a méně spravedlivá. Potřebujeme, eh, nebo zaznamenáváme rostoucí rozdíly. Pro mnoho mladých lidí je obtížné vůbec si představit nějakou světlou budoucnost. Ano, dnes jsou ti mladí lépe vzdělaní, eh, mají lepší informace, jsou lépe propojení ale řada mladých lidí má pocit, že právě v době, kdy chtějí si sami rozhodovat o svém životě a najít si místo ve společnosti, tak právě v tom okamžiku jejich potřeby a naděje jsou ignorovány. Já mám pochopení pro ty, kteří mají pocit, že jsou opomenuti, že nemají příležitost, že se jim jejich sny zhroutily. Jsem znepokojen mnoha mladými lidmi, kteří se pak kvůli tomu odchylují od tradičních forem demokracie. Například v loňských volbách do Evropského parlamentu eh, volila sotva třetina mladých lidí. A někteří mladí, kteří eh, přišli o iluze, vlastně nenacházejí je ty demokratické hodnoty ani u rodiny a přátel, obracejí se k radikalizaci a k extremismu. Já nechci, abychom přišli o tyto mladé lidi bez iluzí. Musíme se na ně soustředit v nadcházejících letech a to nejenom v okamžiku, kdy zase e, nastane nějaký teroristický útok. Musíme společně pracovat na změně. Já mám zájem na to, aby v Evropě všichni mladí lidé měli své místo a mohli žít v inkluzivní otevřené společnosti. Evropská unie e, vychází ze základních hodnot, které formují naše životy od druhé světové války. Úcta k lidské důstojnosti, svoboda vyjadřování, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv. Nedávné události jsou připomínkou, že tyto hodnoty jsou ohroženy. A to znamená, že my všichni musíme jednat na místní úrovni, v komunitách, na regionální, celostátní i evropské úrovni. Oblasti, které já mám jakožto komisař ve svém portfoliu, vzdělání, kultura, mládež a sport, to všechno eh, podporuje občanské hodnoty a začlenování do společnosti a zároveň napomáhá předcházet vylučování ze společnosti ve všech podobách. Minulý týden jsem se setkal s ministry v Bruselu a potvrdil jsem, že chci silněji využívat nástroje, které máme k dispozici. Naše spolupráce na poli vzdělávání, odborné přípravy a politiky mládeže eh, jsou, eh, je zcela zásadní. Řekl jsem ministrům, že musíme eh, začlenování do společnosti více zapracovat do politik vzdělání kultury mládeže a sportu. S ministry školství jsem také hovořil o nových prioritách, včetně inkluzivního vzdělávání. Ministři pro mládež schválili můj návrh dosáhnout většího pokroku v oblasti začlenování všech mladých lidí do společnosti. A e, je nám jasné, že mladí lidé by se měli více účastnit demokratického a občanského života a měli bychom usnadnit jejich e, přechod z vzdělávacího systému na trh práce. Ve vzdělávání se musíme vrátit k tomu, co se vyučuje ve školách. Musíme zajistit, že mladí lidé se naučí takové znalosti a schopnosti, které jim umožní najít práci, protože práce je stále tu nejlepší cestou proti vyloučení ze společnosti. Ale školství musí učinit více musí pomáhat mladým lidem vytvářet si silné vazby na demokracii. Musíme podporovat mezikulturní dialog a zajistit, že nikdo eh, není nějak diskriminován kvůli sociálním, eh, náboženským nebo kulturním rozdílům. Musíme také podporovat učitele. Učitele mají velice složitou práci a eh, možná chápou tu dynamiku vývoje mládeže lépe než kdo jiný. Je třeba, aby učitelé mohli eh, ve školách vést pozitivní diskuse o palčivých problémech, jako je, jsou interkulturní rozdíly, vzájemná úcta a respekt. Proto učitelé potřebují co nejlepší odbornou přípravu. V oblasti mládeže musíme zajistit, že mladí lidé z různého kulturního prostředí jsou schopni vést mezikulturní dialog a výměnu. To je klíčové pro z mých vlastních diskusí s těmi, kdo zastupují eh, mladé, vím, že jak je obtížné bojovat s přesud, předsudky a nesnášenlivostí a že je důležité, aby v jednotlivých komunitách existovaly takové vzorové osobnosti, ať už to jsou učitelé, rodiče, náboženští vůdci nebo lidé, co pracují s mladými. To je vlastně soubor lidí, který je také velice důležitý pro boj proti vylučování ze společnosti a radikalizaci. Chtěl bych zajistit těmto lidem větší podporu. V roce 2016 program Erasmus Plus bude mít více financování na projekty, které podporují začlenování do společnosti prostřednictvím vzdělání kultury, mládeže a sportu. Přibližně 400 milionů eur půjde na nadnárodní projekty a partnerství v oblasti vzdělání, mládeže a sportu a s zvláštním zaměřením na inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a mládež. Také pracuji na tom, aby program Erasmus Plus zajistil větší mobilitu učitelů, lidí pracujících eh, s mládeží a také, aby podporoval nadnárodní partnerství. Škála projektů, které už podporujeme, ukazuje, co všechno je možné. Financujeme projekty, které například propojují neformální vzdělání, tělovýchovnou práci s mladými a také přípravu těch mladých Evropanů, ehm, ehm, kterým se nedaří najít zaměstnání, takže zlepšujeme jejich perspektivu. Také zajišťujeme spolupráci veřejných orgánů a mládežnických organizací a společně hledáme cesty, jak předcházet radikalizaci. Projekty jako tento potřebujeme v hojnějším počtu a jsme připraveni je podporovat. Než skončím, dovolte ještě pár slov o tom, jak vzdělání a mládežnická politika umožní integrovat běžence, kteří přicházejí do Evropy měli by být plně zapojeni do vzdělávacího systému, tak aby získali kvalifikaci, kterou potřebují, aby se našli místo na trhu práce i ve společnosti jako takové. Kromě formálního vzdělávání bude třeba, aby také mohli těžit z mládežnické práce, jako je dobrovolnická činnost, a aby mohli také e, se účastnit kulturních výměn. V tom podporujeme členské státy. Například Pracujeme na tom, aby studenti pokračovali ve vzdělání. Snažíme se zmapovat jejich kvalifikace co možná nejrychleji. Proto Evropská komise svolala schůzku z Center pro akademické uznávání. Eh, dělí se vlastně o zkušenosti s podporou uprchlíků, snaží se o to, aby jejich dosavadní vzdělání bylo uznáno. Pak také provádíme online jazykové kurzy Eh, které už jsou dostupné pro studenty Erasmus+, a které se teď rozšiřují i na ty nově příchozí běžence. Dámy a pánové, ty velké výzvy před Evropou překonáme pouze vzájemnou spoluprací. Všichni mohou nějak přispět. EU, vnitrostátní instituce, regionální a místní e, eh, samozprávy, sociální partneři i občanská společnost. Hlavní jádro té práce se soustředí do škol, univerzit a mládežnických center v našich komunitách naše plány právě tam budou eh, realizovány, ale potřebujeme větší spolupráci v Evropě. Tak jako bezpečnostní složky společně bojují proti terorismu, tak i odvětví vzdělání, kultury, mládeže a sportu musí spolupracovat, abychom eliminovali ty hlavní příčiny radikalizace, jako je nerovnost, vyloučení ze společnosti, chudoba a nezaměstnanost. Začlenování do společnosti je ta odpověď, kterou musíme poskytnout, jestli chceme Evropu, která bude soudržná, prosperující, konkurenceschopná. Vás všechny eh, v tom potřebujeme a já se tedy spolehám na vaši podporu. Děkuji. Eh, grazie, komisario. Eh. Děkuji, vážený pane komisaři. A děkuji za slova, kterými jste vyjádřil závazky, které jsou pro nás velmi důležité. Možná bychom měli skutečně vyslat silnější signál. Například v Erasmus Mundus dáváme prioritu mladým nebo projektům mladým z některých zemí. Například můžeme připomenout některým zemím, které nerealizují politiku eh, v tomto ohledu, že by měly vydávat více zdrojů na vzdělávání. Eh, jsme v některých případech zklamáni, že občané mm, nezískávají v tomto ohledu více prostředků a chceme vyslat silný signál. Chceme říci komisi pana Junkera, že toto je součástí priorit i v oblasti bezpečnosti. Spolehám se na naše spojenectví eh, členy národních parlamentů, ale přáli bychom si, aby komise byla ještě rozhodnější a ještě odhodlanější v tomto smyslu. A nyní předám slovo generálnímu tajemníkovi Evropského fóra pro mladé, který předložil stínovou zprávu ohledně mládeže, ohledně politiky v oblasti mládeže. Kolego, kolega Fernande bohužel nemůže používat tlumočení. píte vostro, la vostra pronunciazione per dire in qua... Nebude tlumočení do finštiny. Eh, prosím vás, abyste vyplnili formuláře ohledně toho, v jakém panelu chcete vystoupit. Děkuji, paní předsedkyně, vážení zástupci národních parlamentů, milí kolegové, vážení poslanci a poslankyně. Co to znamená být mladým člověkem dnes v Evropě, protože v tuto chvíli se hovoří, že vlastně dnešní mládež bude mít horší budoucnost než jejich eh, rodičové a to je poprvé. To znamená, že jako poprvé v historii tito mladí lidé vědí, že budou možná muset eh, čelit eh, chudobě a jiným problémům. V roce 2015 ještě stále hovoříme o ekonomické a hospodářské krizi a e, ta krize ještě opravdu neskončila právě pro mnohé mladé lidi. Bohužel e, v tuto chvíli ani nechci v tuto chvíli opakovat ty smutné statistiky, nechci je opakovat, jak těžká ta doba pro mladé lidi je. V tuto chvíli žijeme v době, která je kritická. Velmi často hovoříme v tuto chvíli o politikách, které jsou krátkodobé. Velmi často politici hledají pouze krátkodobé e, úspěchy a krátkodobá řešení, ale krátkodobá řešení pro mladé lidi v to v podstatě podstatě není žádným eh, řešením. Eh, tyto časy, kromě toho, že tady jsou kritické z eh, úhlu pohledu hospodářského, tak jsou také časy, kdy jsou lidé nuceni k větší kreativitě. A v tuto chvíli ta otázka, kterou bychom si měli položit, je to, zdali ta demokracie, kterou v tuto chvíli vytváříme, je dosti silná, zdali není kakofonická. Protože velmi často v tuto chvíli mnoho těch eh, iniciativ a projektů v podstatě podléhá velkému nátlaku. Eh, ve chvíli, kdybychom hovořili o rozhodnutích, tak je důležité, aby nebyla křehká, aby byla tak říkajíc eh, z plastu, aby byla dlouhodobá, dlouho vydržela, byla ohebná a flexibilní, musíme využívat energii mladých lidí. A pokud chceme vyřešit ty problémy dnešní mládeže a následujících budoucích generací, tak potřebujeme eh, jasné politiky, které se budou držet jasných klíčových kritérií. Musí to být meziodvětvové eh, politiky, musí být kreativní. A toto si myslíme, že je recept pro úspěšné politiky. A ne pouze pro eh, ty, kteří rozhodují o těch politikách, ale pro všechny. Eh, více jak 120 organizací se stýká a setkává v rámci Evropského fóra mládeže. A v rámci te, tohoto kontextu také hovoří o tom, jakým způsobem je třeba jednat, aby mladí lidé byli součástí rozhodovacích procesů, aby se mohli podílet na vytváření eh, společnosti, aby měli také dobrý pocit toho, že jsou součástí této společnosti. Samozřejmě, že čelíme mnohým problémům eh, terorismu, radikalizace, oklešťování eh, základních základních lidských práv, včetně tedy práva na vyjadřování a schromažďování a tak dále. Ale já se velmi často zamýšlím nad tím, zdali bychom eh, se v tuto chvíli měli divit tomu, co se děje, protože eh, není to něco, co jsme mohli očekávat a právě z toho důvodu, že vlastně v posledních letech bylo do mladých lidí opravdu investováno velmi málo peněz, ne pouze do mladých lidí, ale také do těch, kteří jsou vystavováni vyloučení, společenskému vyloučení. A proto také chci říci, jak důležití jsou mladí lidé, mládežnické organizace. A my musíme tyto organizace podporovat. Musíme podporovat organizace, které přímo spolupracují eh, s těmito vyloučenými a ohroženými lidmi. Co se týče vzdělávání, vzdělávání je velmi důležité, formální i stejně jako neformální a informální, protože v tuto chvíli v eh, systému vzdělávání se musí přizpůsobit eh, novým podmínkám. A my říkáme, že dvě až tři mládežnické organizace z těch současně existujících eh, spolupracují eh, s těmito cílovými skupinami. To jsou všechno informace, které najdete v naší stínové zprávě. Devět z deseti organizací poskytuje eh, vzdělávání a přípravu a schopnosti, které jsou využitelné na pracovním trhu. Také ve zprávě hovoříme o nedostatku práv, kterým čelí mladí lidé. E, hovoříme také o porušování e, lidských práv. Také hovoříme o tom, že velmi často dochází k tomu, že vzdělávání o občanství není eh, dostatečné a není adekvátní. Co se týče záruky mladých, tak to je samozřejmě v pořádku, ale je třeba si uvědomit, že pouze jedna ze tři, vždy, pouze jedna třetina všech Eh, rad mládeže se účastnila vě, národního vyjednávání o využívání právě této záruky mladých. A právě proto si myslíme, že je zcela zásadní, aby ta spolupráce byla meziúrovňová. Je třeba, abychom spolupracovali na všech úrovních. Velmi často slyšíme, že politika je něco, co na nás vlastně padá eh, z výšky, co nám je vnucováno, na čem my jsme se nepodíleli. Ale já chci, abyste věděli, že mladí lidé chtějí být být součástí rozhodovacích procesů, chtějí spolu vytvářet politiky, ale velmi často se nechtějí e, účastnit volebních procesů ve chvíli, kdy vědí, že jejich hlas nebude nikdy zohledněn. A proto e, velmi vítáme iniciativy, jako je ta dnešní, protože chceme a doufáme, že ty nové politiky, které budou přijímány, budou participativnější, budou meziodvětové a budou odpovídat těm námi nastaveným kritériím. Děkuji, děkuji. Děkuji, ten eh, váš projekt byl velmi energický, velmi eh, živý a jsem velmi ráda, že hovoříte také o této přímé spolupráci, přímé angažovanosti mladých lidí na eh, politickém eh, rozhodování. To je pro nás všechny velmi důležité. Určitě se k tomu ještě určitě vrátíme. A v tuto chvíli tedy já jsem obdržela v tuto chvíli tady seznam řečníků. Máme 15 minut. V tuto chvíli tady nemáme tady žádné zástupce národních parlamentů, kteří by se přihlásili o slovo. Já doufám, eh, že se nestydíte, nebo že nejste jaksi příliš eh, zdrženliví. Bylo by dobré, kdybyste se účastnili té debaty. Ano, tady, ne, moment, ještě chvilinku. Nejdříve, nejdříve chceme dát slovo opravdu zástupcům národních parlamentů a potom dáme slovo našim poslancům. Hlásí se někdo o slovo? Možná, že jste se nepřihlásili eh, včas. Stačí, stačí, když se mi eh, přihlásíte. Přihlaste se prosím všichni, kdo chcete hovořit za vaše národní parlamenty, pouze abych měla přehled o tom, kolik lidí chce hovořit. Stačí, prosím vás, když vy eh, plníte ten žlutý lísteček, který máte před sebou. Ano? Ano? paní Duse z Francie a ještě někdo? Ještě někdo se hlásí o slovo? Ano, je to první panel. Paní Ferajen. Georgiu Gramatikakis. Tak dobře, takže to bude tedy ten první panel a poté se můžete hlasit do debaty v rámci druhého panelu. Takže paní Duse, prosím, máte slovo. Two minutes. Máte dvě minuty, prosím. Merci. Děkuji, paní předsedkyně tohoto zasedání. Chtěla bych vám poděkovat za vaše slova na počátku. Slova, v kterých jste hovořila o francouzské mládeži a o celé zemi, tedy Francie, která byla šokována událostmi 13. listopadu v Paříži a Chtěla bych eh, se k tomu připojit a připojit také mého kolegu k těmto slovům, pana Duron, který je zde dnes. Samozřejmě, že význam mládeže je ještě výraznější v současnosti v tomto světle a děkuji vám za slova, která jste pronesla v tomto ohledu. Chtěla bych navázat na to, co bylo řečeno ohledně Erasmus+. z hlediska nových ustanovení, z hlediska nových možností, rozšiřování mobility. A chtěla bych opravdu eh, podpořit tuto myšlenku demokratizace systému mobility v rámci Erasmu. To je systém, který funguje dobře v univerzitní oblasti, tedy ve vysokoškolském vzdělávání. A mělo by nám skutečně záležet na tom, abychom to rozšířili i na další kategorie studujících, máme gymnazisty, máme profesní odborné školy a zároveň by se to mělo rozšířit i na ty mladí, eh, kteří mm, jaksi jsou vzdáleni tomuto vzdělávání a této škole. My máme asi 500 mladých ve Francii, kteří jsou bez školy, bez vzdělávání. Eh, to znamená, jsou to mladí, kteří jsou zcela vyloučeni z tohoto systému mobility a záruky pro mladé. Měli bychom si uvědomit, že tato mobilita by nejenom měla být ku prospěchu občanského cítění, ale také by to mělo umožnit začlenit evropsky tyto mladé do možností zaměstnání. Děkuji. A nyní budou hovořit další. Sabin Šrajen má slovo. Nejdříve bych vám chtěla srdečně poděkovat za tuto možnost, kterou máme vyměnit si názory s našimi kolegy z národních parlamentů. Pro mě je to velice důležité. Je velice důležité, že v této oblasti se zabýváme také eh, stanovisky jednotlivých národních parlamentů, zvláště v oblasti vzdělávání protože na úrovni Evropské unie, mám, Evropské unie máme omezené kompetence z hlediska možností, protože to je kompetence převážně národních parlamentů. My jako Evropský parlament a Evropská unie zdůrazňujeme některé důležité body, které musíme rozpracovat. Již se o tom hovořilo, jsou to zvláště programy Erasmu, například Erasmus plus a Comenius, Leonardo da Vinci a další podprogramy, eh, které se týkají mezinárodních výměn, eh, týká se to také dlouhodobého srovnatelnosti a eh, k tomu musíme tedy ve vzdělávání směřovat. Je tady další ještě bod, kde mám konkrétní otázky ohledně inkluze a rychlejší integrace lidí s migračním původem to eh, eh, se mělo týkat také dalších lidí, kteří již delší dobu u nás eh, žijí. To znamená nejenom těch nových přistěhovalců. A tady je otázka, jaké konkrétní mm, opatření bychom tady mohli přijmout z hlediska omezených evropských prostředků? Co bychom zde mohli navrhovat z hlediska národní evropské úrovně, aby tito lidé měli lepší perspektivy? To se týká nejenom formálního vzdělávání, Mm, to souvisí s tím, co řekl zástupce mladých, ale souvisí to také s takzvaným neformálním vzděláváním. Tady máme také potřeby, tady bychom měli podpořit další iniciativy, protože naše vzdělávací programy se soustředují spíše na formální to znamená klasická výměna studentů v rámci Erasmu. A tady kladu otázku, jak bychom v budoucnosti silněji měli se zaměřovat také na neformální vzdělávání. Mnoho problémů z hlediska radikalizace nesouvisí s nedostatky formálního vzdělávání. Víte, že máme mnoho radikalizovaných mladých, kteří mají dobré eh, výsledky z hlediska formálního vzdělávání. Samozřejmě téma radikalizace je také problém nedostatku perspektiv a to se netýká pouze té oblasti, kde je nedostatek formálního vzdělávání, ale podle mého názoru se to týká také těch mladých, a to je ještě děsivější, kteří mají šance z hlediska zaměstnanosti, ale z hlediska zprostředkovatelství hodnot, to je věc, která eh, ve školství eh, není zajištěna, tady je nedostatek. Proto jsou tady otázky, jaké iniciativy bychom mohli mít z hlediska evropských hodnot, z hlediska společných hodnot a jak by toto mělo protínat všechny systémy vzdělávání, to znamená, jak by se to mělo začlenit do národních programů, ale i na evropských programů, jakých kvalifikací by se to mělo týkat, jakého ukončení studia. To znamená, eh, to je to, o čem jsme hovořili i v minulosti, to znamená, měli bychom podporovat také evropského ducha. Podle mého názoru to tady se vytratilo výrazným způsobem a to by nám mělo umožnit také nějakým způsobem více začlenovat mladé lidi a měli bychom na to dávat větší pozor. Eh, grazie Sabine per questa importante questione che sottolineato. Děkuji Sabino za tuto důležitou otázku, kterou jste zdůraznila. A nyní dám slovo panu Gramatikakosovi a pak budou další řečníci. Pan Gramatikakis nejdříve, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ten dnešní den je pro mě opravdu velmi důležitým, protože i vaše úvodní slova jsou důkazem toho, kolik, kolik práce máme v těch posledních letech za sebou, kolik jsme toho zvládli. Samozřejmě, že jsme se museli potýkat se určitými eh, překážkami, ale i tak se nám eh, povedlo odvést eh, hodně práce. To, co eh, mě tady opravdu zajalo, byly projevy všech tří eh, řečníků. Musíme být k sobě upřímní a ve chvíli, kdy budeme k sobě upřímní, tak si uvědomíme, jak velké ty problémy jsou, jak velká ta administrativní zátěž je a jak všechny ty problémy, nebo jak mnoho těch problémů se opravdu týká právě evropských struktur. Nicméně, eh, mm, já mám takový dojem, že v tuto chvíli ti tři řečníci byli opravdu upřímní, protože v tuto chvíli hovoříme o oficiálních představitelích různých organizací. Například ehm, u nás, stejně tak jako asi i v jiných zemích, je ta situace podobná. To znamená, že ta nezaměstnanost mladých lidí dosahuje až 50%. To znamená, oficiální čísla nezaměstnaných mladých lidí činí až 50 50%. Eh, já eh, si myslím, že to je negativní fenomen, který se týká opravdu mnohých z nás. A možná, že budu teď v tuto chvíli trošičku provokativní, ale v tuto chvíli já si myslím, že je to v podstatě něco, na co musíme poukázat. Musíme opravdu v podstatě zakřičet, aby si to všichni uvědomili. Není možné, abychom eh, nic nedělali. Nemůže, Evropská unie nemůže fungovat s tak vysokou mírou nezaměstnanosti mladých do budoucnosti. A, a přibližně jedna třetina, a o tom hovořili pan komisář, přibližně jedna třetina mladých lidí se účastnila posledních eh, voleb, pouze jedna třetina. A je přitom jasné nebo víme, že podle jaksi veřejných, eh, podle různých dotazníků a veřejného průzkumu víme, že přibližně 50% eh, mladých lidí podporuje myšlenku Evropské unie. To si myslím, že bychom měli vnímat pozitivně. To znamená, mladí lidé chtějí Evropu, podporují Evropu, ale nesouhlasí těmi Eh, postupy, které v tuto chvíli existují a které je třeba dodržovat. To znamená, že ano, ty úmysly jsou pozitivní, eh, ta přání tady jsou, ta vůle tady je, ale to nestačí. Erasmus je opravdu velmi eh, pozitivním a úspěšným programem, tudíž je to možná něco, co bychom opravdu měli ještě posílit. A co tedy chybí? Myslím si, že nejsme dost otevření sami k sobě, potřebujeme dobrou vizi a dobré naděje do budoucnosti pro mladé lidi, aby věděli, k čemu směřují. Potřebujeme lepší koordinaci, lepší koordinaci. A podle posledních eh, analýz víme, že tady ta situace je pozitivní. Paní předsedkyně prosí eh, pana řečníka, aby eh, již končil. Pokračuje mm, pan Gramatikákis. Ano, já jsem pozitivní, já se k tomu stavím pozitivně a vidíme, že i ty poslední veřejné průzkumy jasně dokazují to, že ten eh, vývoj je pozitivní. A také ty hodnoty, o kterých hovoříme, nebo o kterých se hovořilo, jsou hodnoty, které je třeba opravdu eh, dodržovat. Eh, paní předsedkyně ještě upozorňuje všechny, že se musí držet svého řečnického času. Takže kolegyně, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, vítám všechny hosty, kteří k nám přijeli, vítám všechny zástupce národních parlamentů, kteří přijeli za námi ze všech členských států. E, někteří, já vím, e, byli dosti nervózní z této cesty a já jsem opravdu velmi ráda, že jste přišli, přijeli k nám i přesto. E, tento výbor se zabývá otázkami kultury, vzdělávání, ale také otázkami týkajícími se mládeže. To znamená, že děláme všechno pro to, abychom mladým lidem dali perspektivy do budoucnosti společnosti, To znamená, že se zamýšlíme nad tím, jak v podstatě jejich hlas eh, přivést na ty nejvyšší úrovně a proto jsme také pozvali vás, abyste nám eh, pomohli v této práci. Je velmi důležité samozřejmě zabývat se problémy, kterým čelíme v tuto chvíli, jako například radikalizace mladých lidí a v tuto chvíli samozřejmě ta otázka stojí, jakým způsobem k tomu může přispět vzdělávání, vzdělávací eh, proces. My jsme například u nás vyhlásili Den demokracie. Účastnilo se toho asi šest eh, škol v našem regionu. A někteří eh, mladí lidé byli velmi defenzivní ve chvíli, kdy měli pocit, že dochází k takovému eh, jaksi etiketování či označování lidí, kteří pocházeli možná, měli jiný etnický původ nebo byli z jiných kulturních kruhů. Oni měli pocit, že ve chvíli, kdy se útočí na tyto lidi, se útočí v podstatě i na ně. A to, co bylo velmi zajímavé, bylo i to, že oni opravdu chtěli vědět víc, chtěli porozumět těm rozdílům mezi jimi samotnými. Ale poté učitelé řekli mně, že eh, v podstatě by potřebovali pomoc, že by potřebovali vědět, jak se k tomuto tématu, eh, jak se k němu postavit, jak eh, k němu přistupovat, jak s tím pracovat, to znamená, jak vůbec přinášet, přivádět tyto myšlenky dál a jak si porozumět vzájemně. To znamená, že je třeba se zamyslet i nad tím co se týče dalšího vzdělávání. Všichni hovoří o obrovském úspěchu eh, Erasmu, to znamená, tady hovoříme hlavně o vysokém eh, školství a já si myslím, že tady je třeba se opravdu zamýšlet, jakým způsobem posílit a ještě zlepšit eh, vysoké školství, odbornou přípravu, ale také jak pomoci všem těm ostatním, kteří se nestali součástí tohoto vzdělávacího systému. To znamená, jak můžeme podpořit učitele v tomto boji proti radikalismu, autismu prostřednictvím vzdělávání a jak se můžeme v tuto chvíli eh, v podstatě, eh, jak se můžeme v tuto chvíli zaměřit na všechny ty lidi, kteří se nestali součástí toho oficiálního vzdělávacího systému. Děkuji, děkuji, to bylo velmi zajímavé. Děkuji vám za tuto připomínku a v tuto chvíli dávám slovo panu Dimitrisovi Bakse Banakisimu. Prosím, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že je třeba samozřejmě podívat se na skutečná fakta. Například v Řecku v tuto chvíli čelíme humanitární krizi, úsporným politikám, v podstatě celý pracovní trh eh, selhal. Od roku 2009 do roku 2015 byly prostředky na vzdělávání sníženy o 33 Kromě toho došlo eh, také k tomu, že se snížil počet učitelů ne pouze na základním stupni vzdělávání, ale také v jiných, na jiných stupních. Což v podstatě v tuto chvíli představuje obrovitánský problém. Nezaměstnanost stoupla o 26% a pan si už hovořil o tom, že nezaměstnanost mladých převyšuje tu hranici 50% v tuto chvíli a e, různé pracovní organizace samozřejmě chtějí zlepšit svou konkurenceschopnost, ale v podstatě v tuto chvíli můžeme hovořit o tom, že pracovní trh opravdu mm, totálně stroskotal. V tuto chvíli dochází ke snižování mest, samozřejmě se také e, zjednodušil e, způsob propouštění, také se zkomplikovala kolektivní vyjednávání. To znamená, že ty potřeby vzdělávat eh, pracovního systému neodpovídají ani eh, jak si tak, jak by měly eh, potřebám vzdělávacího systému. A ty úsporné politiky vedly k tomu, že ty prostředky v podstatě do všech oblastí byly zcela zásadně sníženy a na tom se podílela také Evropská unie, Evropská komise. A Evropská komise v tuto chvíli tímto také ignoruje v podstatě evropské aký, protože s těmito úspornými těmi politikami v podstatě nepostoupíme, nepokročíme ani o kruček dál. Děkuji, děkuji, říká paní předsedkyně. Tak já bych v tuto chvíli tedy ráda předala slovo dál. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto možnost, že můžeme hovořit o vzdělávání o mládeži členy národních parlamentů. A se, se zástupci mladých, kteří jsou zastoupeni tímto Evropským forem pro mladé. Já bych chtěla připomenout strukturální dialog, který probíhá roka půl ohledně účasti mladých na politických rozhodnutích. Já se domnívám, že musíme prezentovat závěry a výsledky tohoto dialogu. Jsou totiž velice zajímavé a podle mého názoru mohou přispět k lepší formulaci politiky v oblasti mladých a mohou lépe přispět k rozvíjení vzdělávání za účasti mladých. Já si myslím, že i pro nás v tomto výboru se musíme zaměřit na tento dialog s mladými. Děkuji tedy mnohokrát za tuto možnost vyslechnout si vystoupení v rámci tohoto programu i z hlediska dalších částí tohoto programu. Děkuji mnohokrát. Teď malý okamžik strpění. Máme tady seznam řečníků paní Francesca Polizi a pak budou další řečníci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste zorganizovala toto velmi užitečné a důležité jednání. Itálie, z které pocházím, čelí nyní procesu velmi obtížných reform. Snahou je navýšit ekonomický růst a zvláště je zde zdůrazněn význam vzdělávání. Máme dramatický počet nezaměstnaných mladých, překročil 40 Procento nedokončené školní eh, procházky, eh, docházky dosahuje 17 v současné situaci. Další cíl, kterého musíme dosáhnout, je zajištění eh, interní konvergence. A to tak, abychom poskytli všem mladým lidem příležitosti a stejné šance, včetně mladých, kteří žijí na jihu naší Francie, kde nedokončená školní docházka dosahuje 26 Na severu toto procento je nižší. Jsme tedy svědky nestejných podmínek a to i v jednotlivých městských aglomeracích, tak jak tomu je i v jiných eh, evropských zemích. V současnosti vycházíme eh, ze vzdělávacího systému, který se opírá o duální systém vzdělávání a snažíme se vycházet z předchozích eh, zkušeností. Moje otázka tomto ohledu je následující. Jakým způsobem podpořit země, které jsou v nevýhodných podmínkách? Víme, že existují e, problémy z hlediska paktu stability v některých zemích. V některých zemích se škrtá rozpočet právě s ohledem na tento pakt stability. A to je velice relevantní. Nyní pan Nekov. Děkuji, paní předsedkyně. Ty prezentace byly skutečně velmi zajímavé. Já bych se chtěl eh, soustředit na prezentaci Fóra mládeže. Eh, to mě velice zaujalo. Já jsem zpravodaj na stejné téma za socialisty a poukázal bych na to, že nám trochu chybí synergie mezi strategií pro mládež a ostatními strategiemi. V rámci strategie vzdělání 2020 například není vůbec zmíněn rámec evropské spolupráce a to já považuji za velmi znepokojivé, protože vzdělání by skutečně mělo být základem naší strategie pro mládež. Chtěl bych také vyjádřit svou podporu strategie, 16. listopadu jsme vedli jednání u kolatého stolu na toto téma. Včera jsme hovořili o celoživotním vzdělávání a všechna tato fóra by měla navzájem komunikovat. A já opravdu vítám iniciativu na zřízení eh, neformální platformy celoživotního vzdělávání. Vy jste hovořil o 50 procentech, ve zprávě se hovoří do, o 57 procentech evropských mládežnických organizací, které mají dojem, že jejich stanovisko se vůbec nezohledňuje při vytváření politiky mládeže. A doufám, že hlas mladých bude opravdu vyslyšen. A ještě jednou děkuji za ty velice zajímavé prezentace a doufám, že ta doporučení se najdou svou cestu. Předsedkyně, děkuji. Jsem ráda, že stínový zpravodaj za jednu z frakcí je přítomen. A já prosím zpravodaje i stínové zpravodaje, aby byli v kontaktu i s autorem tohoto návrhu, aby se vedl strukturovaný dialog se zástupcem Fora mládeže. A teď má slovo paní Janke z Rakouska. Um, Rakousko má velkou tradici v duálním vzdělávacím systému. Ostatně to tady již dneska zaznělo. Moje otázka jde následujícím směrem. Jaké možnosti budou využívány z hlediska tohoto duálního vzdělávání v zemích, kde neexistuje tato tradice, kde se to nepoužívá. Jak to podporovat? My máme velmi nízkou nezaměstnanost mladých díky tomuto systému. Eh, I těch 12% je ovšem stále vysoké procento z hlediska ekonomiky. Ještě bych chtěla vyjádřit následující záležitost u té spousty informací, které jsme dostali a za které děkuji a také informace ohledně všech snah, které tady jsou rozvíjeny, v této souvislosti jsem nezaznamenala tři pojmy. A sice rodina, hodnoty a výkon. A moje otázka je následující. Jakým způsobem tyto úvahy a tyto pojmy budou začleněny do těchto strategií? Děkuji. Já si myslím, že nebylo možné vše pojmout do těchto vystoupení, ale jsou to skutečně zásadní hodnoty z hlediska evropské konstrukce a je dobře, že jste je připomněla. Nyní bude hovořit pan Morgano a pak budeme mít odpovědi panelistů. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče vzdělávání a univerzitního a profesní průpravy, eh, musíme říci, že z tohoto hlediska dnešní jednání by mělo zmapovat politiky, které se eh, realizují v této oblasti. Já bych chtěl navázat na to, co řekl zástupce komise, ale nejenom na to. Je nutné hovořit o odborné průpravě, o univerzitním vzdělávání, o výchově a toto vše musíme vnímat jako investici, nesmíme to vnímat jako e, výdaje. V této oblasti potřebujeme další zdroje, tak jak to tady již zaznělo. E, souvisí to také s paktem stability. Já vím velice dobře, že panelisté odpoví, že každý stát má svoje vlastní požadavky, ale pokud nebudeme přikládat prioritní význam těmto otázkám, tak nebudeme moci splnit naše povinnosti. Děkuji. V této souvislosti bych vám chtěla připomenout, že v Evropském parlamentu již další dobu se o této otázce hovoří v souvislosti se strukturálními fondy. Protože eh, systém spolufinancování eh, vylučuje eh, možnost vnímat vzdělávání jako investici. Zatím se nám nepodařilo dosáhnout našeho cíle. Chtěla bych jenom připomenout, že Evropský parlament se zasazuje ve prospěch těchto investic. Nyní dám slovo panu ministrovi, pak panu komisaři a pak zástupci European Youth Forum. Já bych chtěl zareagovat na některá vystoupení, která zde zazněla. Několikrát bylo doporučeno, že bychom se neměli zaměřovat pouze na vzdělávání a na formální vzdělávací systém, proto abychom lépe začlenili běžence do našeho vzdělávacího systému a do evropské společnosti a že bychom se měli zaměřit také na neformální vzdělávání, že i to může sehrávat určitou roli. A proto lucemburské předsednictví zdůrazňovalo, že je nutné, abychom se zabývali prakticky stejně těmito dvěma tématy na radě ministrů vzdělávání z hlediska začlenování mladých běženců ať už se jedná o ty, kteří eh, jsou běženci nyní v souvislosti s touto krizí, anebo kteří dorazili do Unie před několika lety a eh, kdy to vedlo k některým problémům, které známe v některých zemích. Takže na radě budeme hovořit o tomto tématu, také na radě ohledně mládeže. A politická účast mladých, to je velmi důležité téma. Samozřejmě, úspěch ve škole, mít diplom, být připraven na svět práce, to je důležité pro začlenění do aktivního života ve společnosti, ale také cítit se jako plnoprávný občan eh, a mít dojem, že politici mě vyslyší a být občanem, který má právo se účastnit, vyjadřovat své názory a měnit něco. I to je velmi důležité. Právě proto, abychom se vyhnuli marginalizaci mnoha mladých lidí a abychom se vyhnuli riziku radikalizace. Na to jsem chtěl především zareagovat. Mnoho návrhů, které zde byly vyjádřeny, za prvé nejsou nové. My už jsme diskutovali o programu Erasmus+, o rozšíření působnosti Erasmus+, Dále jsme diskutovali o možnostech rozšířit tuto působnost i v souvislosti některými tradičními eh, oblastmi a rozšířit to i na některé další země. To jsou velmi důležité věce z hlediska demokratizace programu Erasmus+. Ale především se stále vracíme k výměně osvědčených postupů mezi jednotlivými zeměmi, ať už hovoříme o duálním vzdělávání nebo odborné průpravě, nebo o tom, jak lépe začlenit eh, přistěhovalce. Máme v Evropě země, kde jsou dobré výsledky z hlediska vzdělávání a integrace. Jsou země, které mají zkušenost v této oblasti a mají velkou dovednost tohoto hlediska. Tady by eh, mohla být zaměřena tato přidaná hodnota právě ve výměně eh, těchto osvědčených postupů. Co se týče paktu stability a prostředků, které jsou alokovány v souvislosti s větší účastí mladých, ano, my víme, že existují restrikce, které vyplývají z finanční a ekonomické reality ale které souvisí také s tím finančním mechanismem. Myslím si, že na tomto jednání nebo na jednání ministrů mládeže nebo školství nemůžeme změnit všechny tyto systémy. To je realita. Připomínám návrh lucemburského předsednictví z hlediska výjimky, která by byla vytvořena u všech těch eh, vlastně nákladů, které souvisejí s integrací přistěhovalců do vzdělávacího systému. Je to návrh nezačlenit eh, tyto výdaje do systému paktu stability. To znamená, že každý stát by se měl snažit snížit výdaje v jiných oblastech a snažit se samozřejmě přijímat uprchlíky. To je ovšem velmi nebezpečná diskuse a myslím si, že musíme dát všem členským státům možnost zareagovat na tuto velmi eh, komplikovanou a nebezpečnou situaci. A to z hlediska celého evropského společenství. Děkuji, pane ministře. Nyní dostává slovo pan komisař Navráčič, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych svou odpověď rozdělil do dvou částí, vlastně taková diagnóza a e, terapie, protože e, hovořil jsem už i s e, poslanci z minulosti, kteří zdůrazňují negativní dopady ekonomické krize v Evropě. Některé rozpočtové politiky členských států také mohou mít negativní dopad. Mládež a vzdělání, to právě mohou být největší oběti eh, rozpočtové konsolidace. Na jedné straně to je pochopitelné, protože vlády musely konsolidovat rozpočty, musely škrtat v rozpočtu, eh, aby vlastně posílili základy národního hospodářství ale na straně druhé eh, vlastně škrty třeba u sociálních politik potom eh, vlastně eh, omezují možnosti těch politik zaměřených do budoucna, jako je třeba vzdělání. To je politika budoucnosti, je to investice, jak to zdůrazňoval poslanec Morgano. Největším problémem ve vzdělání je to, že je třeba investovat nyní, ale výsledky samozřejmě přijdou až později. A je obtížné přesvědčit tvůrce politik, aby investovali do budoucna. Protože ta budoucnost je možná za tím jejich volebním mandátem, za datem dalších voleb. A oni, a to je takový paradox demokracie, se vlastně soustředí na to, aby byli znovu zvoleni. A je třeba je tedy přesvědčit, je, že vzdělání je dobrá investice, nejen investice do vzdělání jako takového, ale je to vlastně investice do konkurenceschopnosti, do soudržné společnosti, do začlenování do společnosti a integrace. Máme dobré nástroje na zjištění situace. Máme zprávu o mládeži, máme ET 2020 a, a její roční přeskum. A vidíme i tendence ke zlepšení. Je tady možnost dosáhnout hlavního cíle e, u předčasného ukončování školní docházky do roku 2020. Máme šanci dosáhnout hlavního cíle v oblasti délky eh, vyššího vzdělávání. Eh, samozřejmě stále přetrvávají eh, obtíže a musíme tedy využít všech možností, které máme. A to je nejen Erasmus, ale také záruka pro mladé, iniciativa zaměstnanosti mladých, přímé, politiky přímé zaměstnanosti a také vzdělávací politiky a školské politiky. Ještě bych se vrátil eh, k té terapii. Erasmus Plus je největší projekt v mém portfoliu a eh, je dobře znám v oblasti mobility studentů, ale máme i programy pro mobilitu těch, kteří procházejí odbornou přípravou, eh, což je vlastně součást vzdělávání druhého cyklu máme 650 tisíc studentů v rámci odborné přípravy, kteří by mohli využít systémy mobility programu Erasmus+. To znamená, že mohou jet do jiné země, mohou eh, se seznámit s jinou firmou, mohou eh, absolvovat učňovský program, což je určitě dobrý start eh, i pro mobilitu těch středoškoláků. A pak máme takzvaný program e-training, což je program, eh, který je vlastně přímou spoluprací mezi školami uvnitř EU i vně EU. Máme tam i účastníky z nečlenských států, eh, jsou to nečlenské státy z Evropy i z Afriky a Může to určitě na pomoci v vytvoření přímých kontaktů mezi učiteli, žáky, školami. Eh, může to přispět ke vzájemné spolupráci a následně i k vzájemnému porozumění, k větší toleranci navzájem. A souhlasím s tím, že důležité je i neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Většina našich školských systémů je příliš tradiční, příliš um, ustrnulá a pak není schopná čelit současným výzvám. Pro většinu lidí na trhu práce je celoživotní vzdělávání nutností musí získávat nové kvalifikace, nové znalosti, učit se novým dovednostem, novým profesím. To je základní požadavek dnešní doby. Vzhledem k neustále restrukturalizaci hospodářství, k digitální revoluci a tak dále. Takže musíme více zdůrazňovat právě nutnost celoživotního vzdělávání i v našich projektech a potom neformální vzdělávání. Mé portfolio je poměrně široké, ale ty jednotlivé části mého portfolia si mohou být vzájemně nápomocné. Například v souvislosti s uprchlickou krizí může sport sehrávat velice důležitou úlohu při integraci nových běženců, nových uprchlíků, protože sport je pravděpodobně nejpopulárnější neverbální způsob dorozumění. Je to dobrý nástroj pro budování a posilování komunit a je to dobrý nástroj i pro sociální integraci. A také velice sympatizuji s paktem stability pro vzdělávání, ale myslím si, že tuto bitvu musíme vést i na úrovni členských států kvůli principu subsidiarity. Takže já nemohu udělat takový pakt stability na úrovni eh, evropské, protože státy by byly určitě proti. Děkuji. Potřebujeme určitě silnější spojenectví mezi parlamentem a komisí, abychom přesvědčili radu, protože problémy na trialogu. A teď má slovo pan Pel, jenom dvě minuty, protože máme velké spoždění a potom prosím, aby první dva řečníci v následujícím panelu přišli. Děkuji mnohokrát, děkuji za všechny zajímavé příspěvky. Já se s řadou z nich mohu stotožnit. V parlamentních výborech eh, často vlastně kážeme těm, kteří už jsou přesvědčeni, eh, protože se na mnohem shodneme. A e, pan poslanec Nekov tady poukázal na takovou největší výzvu a sice, aby ty politiky, aby ty věci, na kterých jsme se e, shodli, abychom je dokázali přenést i na jiná fora, abychom dokázali přesvědčit i další o tom, že skutečně vzdělání je investice do budoucnosti a to platí i pro výzkum a vývoj. A myslím si, že právě toto schromáždění ukazuje, že i když se seškrtávají rozpočty, tak je možné zvýšit investici do vzdělávání mladých do výzkumu a vývoje. A myslím si, že toto je takový signál, který by z toho měl vyplynout. Za druhé, integrace eh, eh, nemůže být okrajová. Potřebujeme posilovat systémy vzdělávání formálního i neformálního, aby byly otevřenější a inkluzivnější integrace nemůže fungovat jenom tak, že se vytvoří nějaké samostatné školy. My potřebujeme všechny svoje školy přetvořit tak, aby byly schopny integrovat. Možná ještě jedna věc, která trochu chybí v evropských politikách, to je skutečně evropský přístup k občanství a e, to ve formálním i neformálním vzdělávání. To vzdělávání musí být participativní, minule, když jsme o tom diskutovali, jak lidi učit o Evropě, tak jsme na to také narazili a to je také dnes důležitá věc pro mladé lidi. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě mladí, mladí lidé jsou pro společnost velkým obohacením a myslím si, že tento dialog, Milí Alané, je jednou z etap našeho dialogu, v němž budeme určitě pokračovat. Jak jsem říkala, budeme pracovat na zprávě o mladých eh, v rámci kultury a vzdělávání a jsem si jistá, že jak to říkali kolegové, budeme mít ještě další eh, setkání na toto téma. My jsme si přečetli i vaši stínovou zprávou, eh, která také obsahuje takovou vizi, již musím zohlednit. Nemůžeme používat ty staré eh, politiky pro mládež, potřebujeme mladé politiky pro mládež se zapojením mladých lidí. Eh, to, co tady zaznělo, velice si toho cením. Cením si i vaší upřímnosti, což samozřejmě platí i pro pana komisaře a pro pana ministra, ale eh, na závěr tohoto prvního panelu, který byl možná trochu političtější, bych nechtěla, když jsme, když vlastně víme, jaká je důležitost kulturního dědictví, které se přitom nesničí v některých zemích, tak bych nechtěla, abychom opomněli význam eh, mladých lidí právě s ohledem na radikalizaci kníž dnes dochází u těch, kteří jsou i našimi dětmi, jak na to poukázali učitelé ze Saint-Denis. A byla bych ráda, aby dnes ten náš přístup byl jiný, abychom se jinak dívali na vzdělávání, které skutečně musí být mezikulturní a měli bychom možná revidovat své přístupy, své osnovy, tak, abychom více e, začlenili i přání e, mladých lidí. Byla bych ráda, aby se schválili takové průřezové nástroje, které to umožní. E, mezi, parlamentní meziskupina pro mládež, jejíž jsme součástí, nebo já jsem tam pracovala také ne jako mladá, ale jako osoba, kterou to zajímala, je tedy také důležitým fórem a určitě se tím budeme ještě dále zabývat. Takže já vám mnohokrát děkuji a poš- požádám další dva uh, experty, aby přišli mezi nás. Musíme trochu dohnat čas. Přijde David López a Roberto Rufino. Pan López je předseda eh, platformy občanské společnosti pro celoživotní vzdělávání a bude hovořit o tématu, o kterém vy jste mluvili ve vašich příspěvcích, a sice o úloze Erasmu Plus v celoživotním vzdělávání. A Roberto Rufino je čestný předseda eh, Evropského svazu pro mezikulturní učení. Jak víte, je to velice známá Ehm, nadace a bude hovořit o eh, občanské angažovanosti a aktivním občanství mladých lidí. Takže prosím, posaďte se. Allora, we start eh, as soon Ok? possible, okay? Allora, we start with, uh, with tak, začneme tím, že přejeme slovo panu Davidu Lopezovi. Prosím, máte slovo. Dobrý den, zdravím všechny, budu hovořit francouzsky. Ostatně dokument mého vystoupení je v angličtině ve složce, která vám byla rozdána, takže ještě malé upřesnění. Lifelong Platform. Eh, to je oficiální název. Není tam tedy slovo program, tak jak je to v té anglické verzi. Mnohé tady zaznělo ohledně podstaty problému. A já zcela podporuji analýzu, kterou e, vyjádřil Alain Pal. Ostatně my máme partnerství s Youth Forum a celou řadou dalších asociací mladých. Ty jsou součástí naší platformy. A tady bych řekl jednu větu. Vzdělávání není výdaj, je to investice. A já bych se chtěl zaměřit spíše na odbornější aspekty celoživotního vzdělávání. Za prvé, chtěl bych říci, že v té průběžné zprávě Evropského parlamentu a v očekávání tedy zprávy, která vyjde roku 2017 a po konzultaci, kterou jsme provedli roku 2014, jsme toto léto provedli anketu, abychom zjistili, jaké jsou názory těch uživatelů, jakým způsobem oni vnímali to druhé kolo Erasmu+. Plus. Asi mm, provedli jsme to ve čtyřech jazycích. Cílem této ankety bylo zjistit, zda Erasmus Plus podporuje politické priority které vyhlásila Evropská komise a zda tento program má skutečný dopad na evropské společnosti z hlediska rozvoje, z hlediska mezikulturního dialogu a z hlediska sociálního začlenování a zaměstnanosti, zvláště v rámci mobility. Tyto body ostatně eh, byly také součástí vystoupení paní Kosta na začátku, kdy hovořila o sociální soudržnosti, která je nezbytná. Osoby, kterých jsme se do, dotazovali, vyjádřily velmi pozitivní vztah k Erasmu+. Říkali, že je to jedinečná příležitost z hlediska financování a že došlo k velkému obohacení z hlediska zkušeností v porovnání s prvním eh, programem. 86% se domnívá, že tento program víceméně odpovídá jejich realitě. A teď odborně to zjednodušení, které nastalo, bylo oceněno uživateli, protože eh, to zjednodušilo složitou administrativní formu, která charakterizovala předchozí program. Lidé tedy ocenili zjednodušení tohoto programu. Nicméně my se domníváme, že tento program má ještě prostor pro zlepšení. Jsou tady tři body. Za prvé, ta dimenze lifelong eh, learning, celoživotního vzdělávání, eh, tak tam hlavním smyslem tohoto Erasmu+, plus, to je naše stanovisko, bylo podpořit průřezovou dimenzi a dimenzi celoživotního vzdělávání. Tím, že se propojily jednotlivé programy, to znamená Leonardo da Vinci, Comenius a další, a samozřejmě pak je tady také program Erasmus Mundus a ještě sportovní aktivity. To sloučení těchto jednotlivých programů pod Erasmem Plus zdůrazňovalo eh, dimenzi celoživotního vzdělávání. A eh, podpora vzdělávacích ehm, oblastí, všech oblastí by měly být zárukou tohoto nového přístupu. My se domníváme, že je velmi obtížné prosadit tuto průřezovost, protože zde existují určité tradiční přístupy. Velice často národní agentury negativně hodnotí projekty, které jaksi eh, neodpovídají eh, přesnému zaměření specifické oblasti vzdělávání. Použijeme malý příklad. Pokud chcete realizovat projekt pro vzdělávání rodičů, tak smyslem toho projektu je neformální vzdělávání dospělých za prvé, dále vzdělávání také dětí a tady to může generovat zdvojení financování některých projektů z hlediska obsahu. A bohužel často takový projekt je odmítnut, protože ti hodnotitelé se domnívají, to se týká vzdělávání um, dospělých, zatímco jiní hodnotitelé se budou domnívat, že to spadá do vzdělávání dětí. A to může mít negativní výsledek. Ty projekty jsou příliš široké nebo příliš vágně a nejsou dostatečně realistické. Jiní hodnotitelé to mohou vnímat pozitivně. Takže bude obtížné hodnotit tyto průřezové projekty, které nevždy jsou eh, vnímány jednotně z hlediska komise. Víte, že komise vydala manuál ohledně smyslu těchto projektů celoživotního vzdělávání. To bychom měli zdůrazňovat také z hlediska průpravy zaměstnanců těch národních agentur a evropských agentur. Druhý bod, a budu postupovat velmi rychle, druhý bod Zdá se nám, že existuje určitá restrikce z hlediska podpůrných aktivit, eh, těch klíčových aktivit číslo 3. Jak víte, my jsme eh, platforma, která má 39 sítí, které eh, fungují ve vzdělávání. Máme tady dvojí pohyb. Jednak podporujeme pohyb ze zhora dolů, abychom podporovali evropskou politiku na lokální úrovni a praxi a zároveň chceme pomáhat Evropské unii, aby rozvíjela tuto dimenzi celoživotního vzdělávání. Bohužel mikrofon je nyní vyplut. Občas máme dojem, že tento dvojí pohyb není e, zohledněn. Například je zde nedostatek transferu inovací v rámci jednotlivých sítí. Ten program je v současnosti omezen pouze na dvouleté období a rozpočet je omezen. Samozřejmě jsou tady 4 miliony obyvatel Evropy, kteří využívají mobility, ale pozor, toto číslo by nemělo zamaskovat kvalitu. My se musíme zabývat také kvalitou, to je velmi důležité. A poslední bod, mohli byste uzavřít, říká paní předsedkyně. Další bod, který má omezený dosah, ale řeší se. To se týká organizací, které mají základnu v Bruselu. Vy musíte, a my naprosto souhlasíme s decentralizací programu, tak, aby lidé mohli předkládat projekty ve svých jazycích, ve své zemi. Ale pro organizace, které jsou v Bruselu, tak eh, tady to musíte eh, předkládat eh, jednak například Belgii belgickým organizacím a zároveň evropským organizacím. A na závěr bych řekl to, co jsem řekl na úvodu. My oceňujeme Erasmus+. Je to výborný nástroj, ale musíme posílit dimenzi celoživotního vzdělávání. Musíme rozšiřovat eh, mezikulturní vnímání, sociální začleněnost, tak jak o tom hovořila paní Duse, musíme rozšířit nástroje Erasmus Plus v rámci pařížské deklarace a jsme naprosto ochotni spolupracovat s Výborem pro kulturu, s komisí a s dalšími orgány Evropské unie. Děkujeme. Máme tady také tu štěstí, že zde máme představitelku generálního ředitelství, které se zabývá programem Erasmus, takže můžete později vystoupit. A Nyní bude hovořit pan Roberto Rufino. A byla bych ráda, kdybyste byl o něco kratší, než váš kolega. Mr. Minister. Paní předsedkyně, Milá paní předsedkyně, milí poslanci, milé poslankyně, já budu hovořit o programu, který se jmenuje eh, trimestrální program občanství. Je to evropský program, za kterým stojí Evropská federace pro multikulturální vzdělávání, což je vlastně organizace, která zaštítí více 24 členských eh, zemí. Je to v podstatě organizace zaštiťující interkulturní programy a AFS. Jistě mnozí z vás organizaci AFS znáte, protože ta začínala jako organizace, která schánila či organizovala řidiče ambulancí. Je to tedy organizace stará více jak 100 let. Takže tento trimestrální eh, program občanství je programem, který začal v roce 2006 eh, byl to v podstatě, byla to součást pilotního projektu, který jsme iniciovali tady komisí. V tuto chvíli hovoříme již o 250 evropských eh, studentech z více jak 20, tedy konkrétně 22 členských eh, států. Eh, tito studenti tedy žijí v jiném členském státu, žijí v odčitelských rodinách, kde se v podstatě zcela dostanou jaksi pod kůži té kultury daného státu také, jak si se účastní Eh, evropských setkání. Velmi často se odehrávají tady eh, v Bruselu a hovoří o pro ně důležitých otázkách. Existuje tady jedna velká hrozba nebo, nebo pardon, je eh, velmi důležitá fáze celého tohoto projektu, je fáze, v rámci níž v podstatě ještě před svým odjezdem do zahraničí se zabývají otázkami své vlastní tedy identity svých kořenů a samozřejmě velmi důležitým aspektem těchto programů je samozřejmě eh, jazyková a průprava jazyková, příprava jazykové vzdělání. A eh, opravdu bylo neuvěřitelné. Já jsem poznala jednu ruskou studentku, tedy, která takto je, eh, jela do Portugalska. Je neuvěřitelné, jak za tři měsíce se, jsou schopni naučit ten jazyk, ale kromě toho je tady velmi důležitý ten emocionální aspekt, protože získávají velmi láskyplnou podporu té hostitelské rodiny. A oni se vlastně za ty tři měsíce z cizinců e, prostě přetvoří do někoho, kdo je součástí té místní komunity a tím se tedy vrací také domů a ve chvíli, kdy přijdou domů, tak sdílí své zkušenosti a pocity se svými spolužáky, učiteli a dalšími. Když se podíváme na ty zásadní, jak si klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání, tak víme, že minimálně pět z nich mají přímou vazbu na tento program, to znamená komunikace v cizím jazyce, naučit se učit, sociální a občanské kompetence, pocit v podstatě podnikatelského evropského ducha a posílení kompetencí v oblasti občanské a společenské. Takže eh, můžeme se také podívat ještě na eh, Evropskou listinu kvality pro mobilitu a tady to je také velmi důležité pro náš eh, trimestrální eh, program, protože tady, když se podíváte na ty nejdůležitější aspekty tohoto, této listiny, tak já bych tady zdůraznil dva z nich. Jeden z nich se týká právě uznávání a mentorování, protože vy, když vidíte za hranici, tak eh, tady nejde o to, aby se prostě jednoduše někam vyjeli a byli někde, kde to nezdáte. Je důležité, aby vás tam provázel někdo, kdo je vaš vaším eh, mentorem, kdo vám pomůže zžít se eh, tam s tím novým eh, prostředím. A jde také o otázku uznávání. Včera se hovořilo hodně o tom, že se, hovoř, se hovořilo o tom, že ne úplně všichni si uvědomují důležitost té zpětné vazby po návratu domů. A dále dalším klíčovým elementem je takzvaný ehm, kemp eh, CTP, který eh, se koná tady v Bruselu a ten je v podstatě také velmi důležitou eh, platformou pro sdílení zkušeností. Tady v podstatě jsou výsledky velmi dlouhého výzkumu, který skončil před 25 lety. Tady jde v podstatě o různé úrovně vzdělávání a různé aspekty vzdělávání, které jsou důležité pro různé fáze právě takového toho zahraničního eh, pobytu. Je to velmi, velmi zajímavá studie, je to velmi důležitá eh, studie, která také analyzuje dopady takovýchto programů, ale samozřejmě v tuto chvíli na to nemáme čas, můžete se ale samozřejmě na tu studii podívat. Tak, Eh, generální eh, ředitelství pro vzdělávání také přišlo se svou eh, studií a se svými výsledky a mimo jiné tedy podporuje či zdůrazně, že tady nehovoříme pouze o otázky demokracie či o nějaké jaksi formální aspekty. Jde tady o to, aby si každý z těch účastníků uvědomil vlastně, z jaké kultury pochází, aby se naučil co to je multikulturalita. Samozřejmě začínáte hlavně tím, že se učíte svý, svou hlavou a svým srdcem. A to je přesně to, o co jde, když takto vyjedete do zahraničí. Neučíte se pouze hlavou, ale učíte se srdcem. A proto, proto ty dopady na vás jsou dlouhodobé. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát, to bylo opravdu velmi zajímavé. Já s vámi souhlasím. Ano, občas je pravda, že jsem také slyšela, že učitelé říkají, že takovéto zahraniční pobyty jsou v podstatě ztrátou eh, času, ale proto možná je třeba se zamyslet na lepší integrací těchto neformálních a formálních aspektů. Děkuji. Takže v tuto chvíli budu nejdříve dávat slovo nebo dám slovo eh, samozřejmě zástupcům Evropského fora mladých, ale mám zde na seznamu řečníků pět eh, řečníků za národní parlamenty, ale máme opravdu velmi málo času, protože máme velký sklus. Je pravda? Ne, 12, 12 minut. 12, 12 minut nám e, zůstává, takže prosím, jednu minutu, prosím, za Forum mladých. Děkuji, děkuji za to, že jste mi dala slovo. Ještě předtím, než začnu, tak bych eh, ráda zmínila, že je zde s námi mnoho mladých lidí eh, v tomto sále a bylo by dobré, kdybyste dali také prostor jim, protože oni chtějí s vámi mluvit, co se týče politik mládeže, tak už to bylo několikrát zmíněno, ale chci říci, eh, nebo chci zdůraznit, že existuje nástroj, díky němuž se mohou mladí lidé účastnit rozhodovacích procesů a hovořím právě o strukturálním dialogu a proto také v podstatě apeluji na zástupce národních parlamentů, abyste využívali tento nástroj, aby opravdu jste využili tento participativní edukativní nástroj, abyste začlenili mladé lidi do vaší práce. A hovořilo se, či zmiňovalo se tady o tom doporučení eh, v souvislosti s tím, eh, s tím, s tím předmětem občanské výuky. A já chci říci, že já s panem ministrem Lucemburska souhlasím. Jsem si jistá, že musíme, musíme investovat do partnerství, musíme eh, také investovat do partnerství mezi zástupci formálního a neformálního vzdělávání. A takovýchto se analýz už je velmi mnoho mnoho. Hovořil také o tom pan Rufino, taková to eh, druhy partnerství mohou fungovat. A proto si myslíme, že partnerství se musí zakládat na výměně učitelských nástrojů. Je třeba také dále vzdělávat a připravovat učitele, hlavně v oblasti multikulturního vzdělávání. A chci říci, že příští roce proběhne střednědobé střednědobý přeskum programu Erasmus+. A já doufám, že se tohoto přeskumu bude také účastnit eh, forum mladých, Forum, Evropský také forum pro mládež, protože my máme mnoho zkušeností, se kterými můžeme přispět do debaty. Děkuji. Děkuji. Bez pochyby uděláme pro to vše, co bude možné. My jako výbor pro kulturu a vzdělávání budeme jistě zásadně zohledňovat právě eh, vaše, eh, vaše zprávy. Budeme také samozřejmě hodnotit Erasmus Plus a budeme chtít být také v kontaktu s mladými lidmi. Takže sedm řečníků a pouze jednu minutu dávám každému a budu používat kladivko. Normálně to, obyčejně to nedělám, ale v tuto chvíli, jestli nebudu mlátit vás, tím kladívkem, ale potřebuju to k, k organizaci. Pan Raut. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Ano, Erasmus Plus hraje opravdu celá zásadní roli právě v oblasti vzdělávání v celé Evropě, protože umožňuje eh, studentům, aby pokračovali také ve svém vzdělávání i v neformální oblasti. Je to něco, co v podstatě také umožňuje studentům uplatňovat ty neformální znalosti v realitě. Je to také zcela zásadní pro interkulturní komunikaci a je to zásadní také pro společné eh, projekty. Proto je velmi důležité, aby tyto příležitosti zůstaly i nadále po roce 2020. Estonsko a další členské státy se snaží také udělat všechno pro to, aby eh, Erasmus Plus měl dostatečné prostředky i v rámci národních eh, rozpočtů. A musíme opravdu takto eh, tento program posilovat, protože nechceme o něj přijít. Děkuji. Děkuji. Děkuji chci pouze připomenout, že my chceme procentuální kvotu pro konkrétní projekty. Alexandra Selektinis, prosím, z Litvy. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jménem Litvy bych chtěl vám poděkovat za toto setkání, které je velmi aktuální v současnosti. Vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání patří k těm nejdůležitějším cílům Národní strategie Litvy v oblasti vzdělávání od roku 2013 eh, až 2022. Naše vláda se rozhodla snížit zaměstnanost, to je hlavní priorita. Eh, Toto rozhodnutí padlo roku 2014. Chci říci, že jsme rádi, že došlo u nás pokroku z hlediska naplňování cílů vzdělávání v rámci Evropy 2020. Chtěl bych se zmínit o navýšení počtu eh, mladých, kteří získali vysokoškolský diplom. Dále jsme zaznamenali snížení počtu lidí, kteří předčasně ukončili svoji školní docházku. Také bych se chtěl zmínit o řešeních eh, problematiky nedostatečných dovedností v porovnání s trhem práce. I zde se snažíme pokročit dále, abychom navýšili přizpůsobení mladých tomuto trhu práce v rámci celoživotního vzdělávání. Chceme také urychlit reformy v oblasti odborné přípravy. A čím dál více věnujeme pozornost těmto problémům snažíme se řešit eh, tuto problematiku posilováním sociálního dialogu a zvláštní pozornost vědujeme mladým, kteří jsou nezaměstnaní a kteří žijí, žijí mimo e, vzdělávací systém. Neformální vzdělávání v Evropě se stává čím dál více důležitým. Takže už jen závěr. Chtěli bychom vás upozornit na to, že evropská politika v oblasti mládeže by měla pokrývat všechny kategorie mladých, kteří chtějí být aktivními členy občanské společnosti. Domníváme se, že bychom se měli zvláště věnovat těm, kteří mají velké ambice. Now I give the floor to Mrs. Veray, honorable... Děkuji, paní Verajen a poté Brigitte Young. Ja, ganz kurz. Eh, das Velmi krátce. Samozřejmě Erasmus Plus je velmi důležitý. Tady ty prostředky byly navýšeny o 40%, nicméně ty prostředky nebyly k dispozici adekvátním způsobem. Eh, a to, co velmi často kritizuje německá strana, je právě to, že v jednotlivých programech, jako například v programu Comenius, právě z důvodu té nové struktury, jsou vlastně více podporovány e, vysoké školy. To znamená, že vlastně je méně peněz, které by mohly přímo využívat e, základní školy. To znamená, s některými jaksi stěžitními projekty do tohoto programu vstoupily vysoko, vysoké školy. To znamená, že tady jde o přes hraniční spolupráci. Samozřejmě to je v pořádku, ale v podstatě já si myslím, že tady je třeba si uvědomit, na jaké cíle jsou právě tyto tyto prostředky zacílené. I chci vědět, zdali k takovýmto, eh, zdali takovéto zkušenosti máte i v jiných eh, členských státech. To znamená, že vlastně základní školy o peníze přicházejí i z důvodu toho, že se toho programu účastní více vysoké školy. Brigitte Young, prosím. A poté i v Duran. Takže prosím. Děkuji. Děkuji. Was ich ansprechen möchte, ist... Děkuji mnohokrát otázkou je jasně, jak, do jaké míry nebo do jaké míry jsou tyto programy opravdu, nebo mají tyto programy jako konečné uživatele opravdu ty lidi, kteří to opravdu potřebují, protože my samozřejmě máme své zkušenosti v Rakousku. A mně tady občas chybí, že ty programy nejsou vlastně prováděny tam, kde vlastně ta potřeba největší je. To znamená, já se ptám, tady existují, jak si v tuto chvíli nějaké možnosti, jakým způsobem to ukontrolovat, aby opravdu ty programy sloužily tam, kde mají sloužit. Ano, děkuji. Yves Durand, prosím. Francouzský parlament. Merci, madame la, la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ve Francii jsme vytvořili občanskou službu, aby bychom pomohli těch 150 tisícům mladých, kteří ročně opouštějí školu bez ukončení a kteří tedy jsou konfrontováni nejenom s těmi vzdělávacími problémy, ale také s občanstvím. Je to otázka, zda by takový systém mohl fungovat také na evropské úrovni z hlediska osvědčených postupů. To je první otázka. A druhá. Jak ony eh, dovednosti, které jsou získány v rámci mm, tohoto počínání, mohou být uznávány stejným způsobem jako Eh, jsou uznávány evropské diplomy. Děkuji. My odpovíme za chvíli. A nyní paní Silly Ward. Děkuji, paní předsedkyně. Sam, samozřejmě eh, se chci v první řadě omluvit za to, že jsem přišla pozdě, protože jsem byla ve výboru FEM, kde jsem musela odprezentovat eh, zprávu o chudobě. A vidím tady jasné propojení, protože chudoba není pouze eh, něčím, co má materiální charakter, hmotný charakter, protože tady můžeme hovořit také o chudobě z úhlu pohledu jaksi aspirací, přání do budoucna. A tady jsou eh, lidi, kteří hovořili o studentech, kteří se vlastně ze zahraničního pobytu vrací do svých škol a eh, zjišťují, že eh, jejich učitelé nemají zájem o jejich zkušenost. Ale je třeba si uvědomit, že velmi často se všechno to vzdělání sou, soustředuje v podstatě na nějaké cíle, na známky, je to všechno velmi formální a vlastně není oceňováno to, že tito lidé, kteří se účastní takovýchto eh, projektů, vlastně získávají dlouhodobé znalosti a schopnosti. A já si myslím, že tady si musíme uvědomit, že musíme vlastně poskytnout našim učitelům, a teď mám na mysli pouze učitele eh, ve školách, mám tím na mysli všechny lidi, kteří pracují eh, s mládeží a hrají důležitou roli v životě mladých lidí, tak tito lidé si musí uvědomit a musí se naučit, proč je to tak důležité, že lidé výjíždí za hranice setkávají se s novými lidmi, protože ve chvíli, kdy se něco takové uděje, vy vyjedete za hranice, tak to může mít pro vás opravdu zcela zásadní dopad, může vám to změnit život. To znamená, že není dobré, aby se školy soustředily pouze na nějaké známky a zkoušky. Janis Lukánis z Lotyšska, prosím, máte slovo. Spēju izteikties Latvijas delegācijas vārdā. Es gribētu īsi pastāstīt par Latvijas pieredzi eh, jaunatnes politikas veidošanā. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já budu hovořit velmi stručně o našich zkušenostech, protože my jsme založili parlament mladých u nás a my se snažíme se zástupci tohoto mládežnického parlamentu pravidelně setkávat. Chceme jaksi začlenit do toho rozhodovacího procesu, chceme, by, aby byli součástí celé demokratické struktury. My jsme v našem parlamentu hovořili o volebním právu. Hovořili jsme o tom, zdali by na regionální úrovni a místní úrovni nemohli volit mladí lidé již od 16 let. To konečné rozhodnutí ještě nebylo přijato, ale v každém případě se o tom hovoří. Souhlasím s tím, co říkal pan López, protože ve chvíli, kdy hovoříme o eh, nákladech na vzdělání, tak to nejsou náklady, jsou to vždy investice. My jsme udělali všechno pro to, aby ten náš systém vzdělávání byl co nejvíce mezinárodní, internacionální. To znamená, že my se snažíme podílet se na co nejvíce mezinárodních programech, a to jak v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a jiných. A také ho se zabýváme otázky, otázkami uznávání diplomů a certifikací. To je opravdu velmi zajímavý návrh. Vím, že v některých členských státech existují různé výbory a parlamenty pro mladé a v tuto chvíli předávám slovo eh, zástupci komise. A myslím si, že to, co zatím bude velmi zajímavé, takže každý dvě minuty, prosím. Um, uh, uh, Budu hovořit anglicky, abych mohla zareagovat na více věcí. Chtěla bych poděkovat za to, že jste pozvali i komisi na tuto akci a děkuji také panu Lopezovi za dobré zprávy ohledně toho průzkumu, který se uh, udělal mezi účastníky platformy pro celoživotní vzdělání. Více než 80 je spokojeno s tím, jak program Erasmus Plus reaguje na politické cíle, které byly vytyčeny a také, že vyhovuje potřebám těch příjemců. Chtěla bych nejprve zdůraznit, že výsledky prvních dvou let činností eh, jsou poměrně slibné. 1,5 milionu lidí mohlo těžit z mobility, kterou umožňuje Erasmus+, a hodně tady zaznělo i o další části Erasmu+, plus, tady nové části, zvláště ty, které se eh, týkají propojení odvětví. A to je eh, novinka a není to tedy zatím tak úspěšné, jak jsme si představovali, mimo jiné právě proto, že to je novinka. Takže e, příjemci těch dřívějších programů a obecně zúčastněné organizace z různých odvětví ještě nejsou zvyklé pracovat napříč odvětvími. Není tedy překvapivé, že trochu trvá, než se to dostane e, k těm mladým, kteří jsou konečnými příjemci programu. Zároveň je vidět, že skutečně tady existuje zájem. V roce 2014 už jsme financovali téměř 2000 projektů. Přesně to bylo 1700 projektů strategického partnerství a hodně z nich je právě e, zajímavá i pro tu spolupráci napříč odvětvími. Máme vlastně spíš problém e, v tom vyhovět všemu zájmu. Pokud jde o rozpočet, vlastně míra úspěšnosti zatím byla nízká 18%, ale to je dáno tím, že rozpočet je omezený příštích letech by mělo dojít k nárůstu o téměř 80 až do roku 2020 a, a vlastně ten 50 procentní nárůst se týká, na ty, týká těch klíčových akčních nástrojů. Ta rozpočtová omezení se také týkají klíčové akce 3. To jsou ty činnosti, které se více zabývají um, vlastně experimentální politiky, politického dialogu a očekáváme, že i to budeme moci eh, postupně navýšit díky tomu, že se navýší rozpočet. Chtěla bych tedy zdůraznit, že je důležité, aby skutečně eh, se to navýšilo, ten rozpočet. Chci ujistit eh, poslance, kteří vyjádřili znepokojení nad využíváním Eh, ve vyšším vzdělání ve srovnání s jinými odvětvími. Snažíme se zcela dodržet ty procenta, která jsou uvedena v právním základu pro jednotlivá odvětví a opravdu si to hlídáme. A ještě bych chtěla zdůraznit, že máme strategii na podporu znevýhodněných skupin a v té politice mládeže už 30 příjemců je právě z těchto skupin. Děkuji. Děkuji, bylo to velice zajímavé, tato upřesnění. A samozřejmě se budeme těšit na další hodnocení. Problém je v tom, že ty prostředky někdy nejsou dostatečné. Teď tedy v tom rozpočtu eh, pro rok 2016 by mělo být více na Erasmus. A teď eh, každý eh, dva, dvě minuty. Po dvě minut, Velmi rychle, dvě minuty. Takže jsou tady dva body. Jeden důležitý bod je propojení mezi členskými státy a Evropskou unii. Musíme podpořit veškeré postupy směrem k státům. Vystoupení evropských eh, čl, členů Evropského parlamentu jako Julie nebo pan Nekov předtím, anebo vystoupení členů národních parlamentů, které jsme tady vyslechli, ukazují, že toto propojení je zásadně důležité. Evropský rozpočet v podstatě závisí na vizích členských států. Podařilo se nám najít dosti peněz pro vybudování silnic, nalezme nyní prostředky na vzdělávání. Druhý bod. Musíme posílit občanský dialog mezi nevládními organizacemi a všemi evropskými institucemi. Máme tady článek 11 Lisabonské smlouvy, to je dobrý nástroj. A měli bychom vycházet z velmi pozitivní zkušenosti. Lucille o tom hovořila z Fórum mládeže. Strukturovaný dialog je dobrý příklad. Měli bychom to rozšířit na všechny nevládní organizace, na zástupce občanských společností. Podle nás je to trošku odlišné od striktního vnímání lobby. Děkuji. Takže telegraficky. Kdykoliv hovořím o tom, co děláme, tak se vždycky objevuje otázka na to, že ty studentské výměny jsou elitistické, elitářské, že vždycky jenom ti nejlepší uh, se mohou zúčastnit a ti ostatní ne. My bychom tyto výměny neměli vnímat jako něco, co je prospěšné jenom pro ty jednotlivce. Ty výměny díky Bohu vlastně narušují náš vzdělávací systém a to je právě to, co potřebujeme, protože naše vzdělávací systémy jsou prostě často zdrojem nacionalismu a konzervatismu. A tím, že přimějeme školy, aby jednali se školami z jiných zemí, aby se setkávali se studenty z jiných zemí, tak to právě e, přispívá k rozhýbání těch škol. 50 evropských zemí vůbec vlastně nedává žádnou e, hodnotu těm lidem nebo studentům, kteří odjedí, odjedou někam na rok. Oni se pak za rok vrátí a musí vlastně ten rok absolvovat znovu, protože školy mají pocit, že jenom ten jejich národní systém je dobrý a že tady v tom zahraničí by se vůbec nemělo uznávat. A já si myslím, že na to by se měla soustředit i komise v internacionalizaci našich vzdělávacích systémů. Tady samozřejmě nejde jenom o to, že by ta internacionalizace měla znamenat pomoc eh, třeba běžencům, ale je třeba vést dialog, dialog mezi školami navzájem. Já nemám čas tady o tom mluvit dopodrobna, ale 60% středoškolských učitelů v Itálii nikdy neměli nějakou mezinárodní zkušenost. Většina z nich nemluví cizím jazykem, nemá představu, jak fungují vzdělávací systémy v jiných zemích. Dokonce často ani ředitelé škol. A to by nás mělo znepokojovat. A já tedy navrhuji, aby e, do budoucna nikdo nezačal učit, pokud nemá e, nějaké zkušenosti ze školstvím i z jiné země. Nice. We can consider it. <laughs> ano, to je hezké, to můžeme zvážit. Chtěla bych vám jenom připomenout, že ve víceletých programech máme velký eh, počet, myslím, to je od roku 2020 asi 20 a to je určitě významné číslo, protože eh, Erasmus Plus se dotkne 4 milionů lidí a to je ještě málo a my máme za cíl, aby alespoň 20% mladých lidí mělo možnost buď projít Erasmem a nebo absolvovat eh, vzdělání v zahraničí. A toto téma vzdělání je tedy pro nás opravdu ústřední. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše velice zajímavá vystoupení. Zůstaneme v kontaktu a budeme nadále spolupracovat. A teď tedy přejdeme k druhému panelu, to je začlenování do společnosti a mezikulturní dialog eh, prostřednictvím vzdělání. K tomuto tématu máme tady dva experty s různými přístupy. Massimiliano Mascherini eh, bude hovořit o začlenování mladých do společnosti, Pan profesor Mascherini je z Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek a po něm vystoupí Kamila Sarner, která je e, ředitelkou z L Systema a ukáže velmi hezké video, které ukáže mezikulturní dialog. Takže nejprve pan profesor Mascherini. Děkuji vám, děkuji za pozvání. Gentlemen, excellencies and... Vážení kolegové, dámy a pánové, dobré ráno. Z pohledu mladého člověka lze začlenování společnosti chápat tak, že si uvědomí svůj potenciál uvnitř společnosti a zároveň to, že ten jeho potenciál je společností uznán. A to E, funguje třemi cestami zaměstnání, vzdělání a také dobrovolná účast a podíl na společenské činnosti. Samozřejmě to je potom má specifickou podobu u těch, kteří jsou ohrožení, protože mají vlastně různé znevýhodnění při hledání tohoto potenciálu. A mladí lidé jsou lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou a vyloučením ze společnosti. Ta situace se poměrně zhoršila v srovnání eh, s rokem 2008 a to se vlastně stalo v 25 státech z 28. A stále více mladých lidí je ohroženo chudobou a sociálním vyloučením. A to jsou lidé, kteří Eh, často nemají zaměstnání, neprocházejí vzděláním. V Evropě 14 milionů mladých lidí je v takovéto situaci. To je obrovské číslo a odpovídá to zhruba populaci sedmi eh, středně velkých členských států EU. E Takže je tedy třeba bojovat e, s nezaměstnaností, s vyloučením ze společnosti a proto EU má strategii pro mladé od roku 2009, která má dva hlavní pilíře. Je tady snaha dávat mladým lidem více příležitostí a také povzbuzovat mladé lidi, aby byli aktivně občané a plně se účastnili společnosti. Provádění této strategie šlo formou zaměstnanosti. Jak už jsem říkal, to je prostě klíčový eh, faktor pro eh, řadu činností v moderní společnosti a pak tady je také širší přístup k začlenování do společnosti. Ta zaměstnanost se podporovala prostřednictvím záruky pro mladé a ten širší přístup to znamená vlastně lepší přístup ke službám a zapojení zvláště z nevýhodněných skupin. Pokud jde o záruku pro mladé, ta se zaměřuje především na vzdělání. Je to koncept poskytování vzdělávacích a pracovních příležitostí mladým eh, lidem do 25 eh, let. Vzdělávání má ústřední úlohu v této záruce pro mladé, protože vzdělání je klíčové pro začlenění do společnosti. Vzdělení vlastně znamená eh, uplatnitelnost eh, na trhu práce, eh, nabití kvalifikace, které jsou potřebné, ale zároveň se mladý člověk díky vzdělávání stává občanem, občanem evropské společnosti. Jak už jsem říkal, hlavním rizikovým faktorem Eh, pro mladé je nedostatečné vzdělání a předčasné ukončení školní docházky. Vlastně ti, kterým se to stane, eh, tak eh, u těch je třikrát větší pravděpodobnost, že budou mít problémy s hledáním pracovního místa. Proto vzdělání je tak důležitým cílem v EU. A tyto vzdělávací politiky mají dvě dimenze. Jednak je to preventivní přístup, kde jsou konkrétní politiky, pro eh, mm, působení u těch eh, znevýhodněných skupin, alternativní učení, eh, profesní doprovod nebo pomoc při volbě povolání, finanční pobídky, zapojení rodič. A samozřejmě tady existuje řada osvědčených postupů. Třeba můžu tady zmínit takzvané learning community ve Španělsku, kde se provádějí různé alternativy eh, k učení, novátorské učení a pak to jsou takzvané mozaikové třídy v Lucembursku, kde eh, vlastně eh, také jsou třídy potom s alternativním způsobem výuky pro ty problematické děti. A pak je tady eh, vlastně ta reintegrace, eh, kdy se dává třeba eh, druhá příležitost dětem, děti běženců se učí novému jazyku, ale pak tam jsou i programy, které řeší složitější osobnostní otázky. A například můžu zmínit takzvaný školní sousedský program v Holandsku, který vlastně dává právě druhou šanci ve vzdělávání pro ty, kteří z toho školství nějak vypadly a mají třeba i další problémy a nemůžou do formálního vzdělávání a potom to jsou takzvané školy druhé příležitosti, druhé šance z Francie. Potřebujeme tedy větší pozornost v Evropě, eh, aby se věnovala sociálnímu vyloučení mladých lidí a mm, zaznamenali jsme to i v členských státech. Eh, které začaly provádět tu záruku pro mladé. Je to tedy úžasný eh, nástroj, který se poměrně rychle prováděl v členských státech. Eh, ten cíl byl ze začátku na ty, kterým je snadno, na ty lidi, kterým se snadno najde znovu práce, teď už se to týká i těch problematičtější. To vzdělání je důležité tím bodem politiky začlenění do společnosti a chtěl bych říct, že tady potřebujeme holistický přístup, který kombinuje vzdělávání eh, a i další aspekty začlenování do společnosti u těch nejzranitelnějších uprchlíků, migrantů a tak dále. Děkuji. Eh, myslím si, že jste opravdu zmínil hodně důležitých věcí a já bych chtěla rychle se zeptat, zase někdo už požádal o slovo. Tak, máme tady jednu žádost o slovo. Ne, tak nejprve zástupce z Evropského fora mládeže. Ne, tak omlouvám se, říká paní předsedkyně. Já už jsem asi unavená. E, ještě e, dostane slovo druhá panelistka, já už jsem se dívala předem na seznam, takže jsem se spletla. Omlouvám se, máte slovo a těšíme se na to, že nám eh, tedy řeknete své informace. Er Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat za tuto příležitost eh, vysvětlit, co děláme v naší nadaci. V květnu 2009 veřejná škola v Hmrkolenu dostala návrh od Jeteborské symfonie, který tedy přijel do sportovního paláce s eh, tou filharmonií a přednesl koncert eh, páté Beethovenovy symfonie. Byl to velký úspěch a pro děti to byla úžasná zkušenost. A my jsme se vlastně ptali toho dirigenta, eh, jak eh, se na to dívá, jak lze pracovat s dětmi prostřednictvím hudební výchovy, zvláště eh, pokud jde o ty znevýhodněné děti. A dirigent Gustavo nám odpověděl, že prostě jsme začali s jedním projektem a tím to všechno začalo. A ta naše organizace El Systema vlastně pracuje formou tohoto projektu. Něco obdobného už funguje ve Venezuele od 70. let a pomáhá to mladým dětem najít cestu e, životem. To propojení s hudbou může přispět ke začlenování do společnosti, překonat rozdíly a také inspirovat. v Jeteborgu, což je město, které je docela segregované, je toto skutečně velice důležitým řešením. Máme tam hodně problémy, protože někteří občané mají veliké potíže ehm, a díky hudbě můžeme vlastně tyto lidi zapojovat do společnosti. Letos jsme zajistili i eh, hudební výchovu pro řadu dětí ale nevždy to má kýžený účinek. Teď máme nový návrh, který nám snad umožní překonat nedůvěru. Budeme moci spolupracovat například s konzervatořemi, dalšími jateburskými orchestry a tím pádem pomocí zpěvu a hudebních nástrojů budeme moci vytvořit takový švédský model, kde je hudba nástrojem sociálního začlenování. Děti vlastně hrají spolu s hudebníky, s vynikajícími hudebníky, kteří se vlastně s nimi podělí o své zkušenosti. Jednou týdně také probíhají taková rodinná setkání, aby se seznámili všichni a aby vytvářeli nové společenské kontakty. Je to i cesta vlastně učení se jazykům a pro větší, eh, většího propojení eh, kultur. Ve Švédsku organizace L Systema se rozšířila z Jeteborgu do 20 dalších eh, měst a už se dotýká 7 tisíc dětí, které dnes se začlenují do společnosti, protože se jim mm, daří účastnit se toho Eh, kulturního života a díky eh, hudbě tedy překonáváme vyloučení ze společnosti. Tato organizace funguje eh, v dalších evropských zemích. Máme teď organizaci Systema Europe, která sídlí v Rakousku. Máme tam i tedy celoevropské projekty, které se organizují Například je to Evropský orchestr mládeže, která, který nedávno vystoupil v Milánské Laskale. Mladí lidé se tak seznámí a spojuje je vlastně společná láska k hudbě. Také proběhly různé výměny, například ve Skotsku, které se týkají i třeba metodiky výuky. Pak máme systéma Global, což je vlastně ještě vyšší organizace nadřazená, která eh, je v 60 zemích světa, ale eh, nemáme tam nějakou centralizaci. Vlastně vychází to z té organizace, která už začala ve Venezuele a cílem tedy je vytvářet konkrétní eh, cíle pro každé, každou zemi. Eduardo Mendes, který je výkonným ředitelem, Eh, založil takzvané jádro, kde se setkávají děti, eh, které už od malička se učí hrát na hudební nástroj a eh, pak vlastně to má provázet celým životem a zároveň se tak i předchází mm, případné trestné činnosti. Ještě bych zmínila tady jeden příklad Karola, ta se starala o svou alkoholickou matku v Jeteburgu a pro Karolu tohle byla e, veliká příležitost zapojit se do organizace El Systema, protože tím pádem mohla vlastně být i s jinými dětmi a zároveň to pomohlo i její matce, která se dostala do styku s dalšími rodiči a Karola říká, že toto její matku změnilo. Potom Adila z Iráku. Eh, tam zase ten, účast této organizaci byla alternativou k velice složité domácí situaci. Eh, a když vlastně mu bylo 18 let, tak otec řekl, že nemůže dál studovat, ale jiné rodiny mu pomohly zapojené do programu. Pak tady máme dítě z Chile, které se právě učí vlastně pouze prostřednictvím L systéma a když byl vlastně pozvan na koncert poprvé, tak se cítil vlastně v té nové zemi poprvé jako doma. A ten chlapec nám řekl, že eh, skutečně eh, to pro něj byl úžasný zážitek. Pak máme také eh, hudební tábory, kdy se snažíme propojit eh, vlastně zase různé lidi. A chci zdůraznit to, co říkal právě Gustavo Duramel, že hudba musí se dostat ke všem lidem i k dětem. A eh, díky hudbě se učí vlastně i kázni a spolupráci s ostatními, což je velice důležité i pro běžný každodenní život a hodí se to potom i v běžném povolání. A tak budou i lepšími občany. A very interesting video clip. Tak to bylo opravdu eh, velmi zajímavé a ukážeme vám ještě 20 vteřinový zajímavý klip, který je velmi zajímavý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 Myslím si, že toto je další ukázka, kterou vůbec nemusíme komentovat. Moc dobře víme, že hudba může být nástrojem integrace a v tuto chvíli tedy můžeme říci, že je to nástroj pro zlepšenou společ, společenskou integraci. Hovoříme o Jose Antoniovi Breuvi, který se objevil na obrazovce. On byl vlastně jedním z prvních eh, zakladatelů této nové metodologie, metodologie systema. Chci připomenout, že to je systém, který je v tuto chvíli funkční, že ve mnoha státech v Itálii, v Itálii 15. prosince v Senátu bude mít právě El Sistema svůj koncert, protože i u nás je tato metodologie běžná ráda bych dala v tuto chvíli také eh, slovo zástupcům Evropského fóra mládeže a poté další dva kolegové. Evropské fórum mládeže je velmi rádo, že se tady hovoříme o společenské inkluzi a také o sociálním dialogu. A jak již bylo několikrát řečeno, tak mladí lidé pod eh, dopady hospodářské krize trpí eh, ze všech eh, nejvíce. Samozřejmě, že se to teďka vše v tom novém kontextu mění celá debata o tomto problému i v kontextu této teroristické hrozby. Nicméně my si myslíme, že oblast vzdělávání musí mít opravdu velmi silný hlas. Musíme tady také zajistit ten meziodvětvový princip, tak aby ty politiky, nově přijímané politiky vnímali a zohledňovali interkulturní dialog a otázky vzdělávání. A stejně tak, jako už ukázal El System, a my si myslíme, že to jsou e, věci a znalosti, schopnosti, které se nelze naučit formálně, je třeba si je zažít a právě proto potřebujeme mládežnické organizace a podporu pro mládežnické organizace, které také mohou pomoci s mobilitou mládeže právě v rámci různých přeshraničních e, projektů, protože velmi často ty tyto projekty selhávají právě na základě toho, že se neuskuteční ta mobilita. Děkuji, děkuji, že jste připomněl tento velmi důležitý aspekt. A v tuto chvíli dostanou slovo čtyři osoby a tímto eh, končím tento seznam. Filip Lensfeld. Krát děkuji, paní předsedkyně. Já pocházím z Berlína, z hlavního města Německa. My jsme eh, proto, abychom jasně otevřeně formulovali a proto bych se chtěl předem za to už svým způsobem omluvit. Já jsem tady zaregistroval mm, určitou otázku pana Mascherinio. To téma je důležité. My jsme zajedno z hlediska cíle, ale eh, mám pocit, že je to trošku jednostrané a rozředěné. Eh, možná, že to vidím z té berlínské perspektivy. Jak to vypadá s akceptancí evropských hodnot, to znamená rovnost postavení žen, existenční právo Izraele. To všechno, eh, tato témata hrají velmi důležitou roli a to jsem postrádal ve vašem vystoupení. A nyní Děkuji, Janis Lukan. Děkuji, děkuji vám za to, že jste mi dala opět slovo. Já zcela souhlasím s tím, co říkal pan Mašerini. To znamená, že neadekvátní nepohodné vzdělávání vede k společenskému vyloučení. A ne pouze vyloučení, abych dokonce řekl k izolaci, společenské izolaci. A Lotyšsko patří mezi ty státy, které začaly s prováděním záruky pro mladé, ale chápeme, že tady v tuto chvíli bojujeme s dopady a ne s příčinami. Ve chvíli, kdy chceme udělat něco s příčinami, tak musíme přijímat preventivní opatření a Lotyšsko se tomu chce věnovat a proto také že se snažíme zlepšit odborné vzdělávání. Děláme všechno proto, aby eh, začal fungovat duální vzdělávací systém, ale vlastně ta hlavní myšlenka, kterou chceme provádět, je nějakým způsobem propojit soukromý sektor se vzděláváním, tak aby jak jsem, eh, jejich hlas také nějakým způsobem měl dopad na vzdělávací systém. A v tuto chvíli Česká republika Paní Šojdrová bude mít slovo a poté budou pokračovat další. Takže paní Šojdrová, prosím. Yes, Sanna Lausati. Thank okay. you very much. In uh, Finland we think... Děkuji, děkuji. Eh, já eh, eh, hovořím za Finsko, my si myslíme, že záruka pro mladé je opravdu skvělá. Myslím si nicméně, že ji musíme trošičku lépe rozvíjet. Ale jedna věc, která je velmi důležitá, je posílit určité akcenty právě v předškolním věku. To znamená, že my děláme všechno proto, aby Eh, v podstatě už v předškolním věku jsme věděli, jak si jaké schopnosti je třeba co nejvíce eh, rozvíjet. Kromě toho samozřejmě máme mno, velmi mnoho eh, dětí s migrantským pozadím, to znamená, je třeba zaměřit se na jazykové schopnosti, které je třeba rozvinout ještě předtím, než nastoupí do školy. Kromě toho tady máme tedy speciální aspekty našeho vzdělávacího systému a klíčové pro náš systém systém je to, aby eh, všichni, všichni mohli být součástí tohoto systému, aby z tohoto systému nikdo nevypadl. To znamená, že ještě předtím, předtím, než děti nastoupí do školy, musíme zajistit, že jsou zcela připraveni. Grazie per questo contributo e condivido. Eh. Děkuji. A teď paní Šojdrová a poté další kolegové, které ještě vyjmenuji. Chci se... Můžete, můžete, můžete tady ještě počkat? Děkuji mnohokrát eh, za vaše prezentace. Pan komisař Navratil řekl, že sport je srozumitelným jazykem, ale vy jste prokázali, že umění, výtvarné umění a hudba jsou také velmi srozumitelným jazykem a že je to mm, metoda výuky. Eh, je to svým způsobem nová metoda. Viděla jsem, že tam je také Česká republika, že Češi se účastní. Mohla byste mě informovat, kde je to Centrum pro Českou republiku? Já bych se s tím ráda seznámila, také bych ty účastníky České republiky ráda podpořila. Takže to je otázka na naší kolegyni ze Švédska. Děkuji. Děkuji. A kolega Valenta. Děkuji, paní předsedkyně. Máme velmi nabitý program. A e, máme také velmi zajímavé setkání v rámci Agri a Envy. A i zde jste hovořili o různých nástrojích sociální inkluze. Samozřejmě zde hovoříme o dětech, o mladých lidech, ale měli bychom hovořit také o lidech s postižením. E, to je také důležitý přístup. Existují zde různé nástroje, hovořilo se o hudbě, e, kultuře, sportu. My, my jsme e, využili kuchařského umění pro mladé hlukoněmé, kteří nemají systém k tomu tradičnímu vzdělávacímu systému ale přitom mohou fungovat eh, v různých profesích, v rámci společných prací, připravují meny, eh, vaří společně. V každém případě těto mladí otevřeli v mém městě zajímavou restauraci. A tedy i toto je důležitým prvkem sociální inkluze. Existují také eh, projekty ohledně mladých, kteří špatně vidí, takže i to umožňuje spolupráci. Musíme myslet i na ty, kteří se netěší dobrému zdraví, ale eh, kteří jsou také aktivní. Takže bylo by dobré strávit určitou dobu i v těchto prostředích, například v těchto restauracích, kde Eh, bychom se měli podělit o jejich způsob komunikace. To je velmi zajímavá zkušenost, kterou jsem chtěl zúraznit z hlediska sociální inkluze. Takže hovoříme nejenom o perspektivě těch zdravých lidí, ale i lidí s postižením. Děkuji. Ano, to by bylo velmi zajímavé soustředit všechny tyto informace ohledně kreativity a mladých. A nyní vám opět dávám slovo. Můžete zareagovat na otázky. Thank you and thanks for all the questions. Děkuji a děkuji za všechny vámi položené otázky. Stejně jak už také zdůraznili zástupci fora mladých, meziodvětový přístup je zcela zásadní, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o otázkách společenské inkluze a dalších. A to i z toho důvodu, že ve chvíli, kdy hovoříme o mládeži, tak hovoříme v podstatě o jedné velké galaxii. To znamená, že, že my víme, že ten meziodvětový přístup musí být součástí záruky mladých. A víme, že to je ten nejúčinnější přístup, protože eh, tady nemůžeme najít jeden recept pro úplně všechny, který by byl aplikovatelný na každého jednotlivce, protože nějaký přístup může fungovat pro někoho a jiný přístup může eh, fungovat pro někoho jiného. Pro někoho bude více fungovat eh, sportovní projekt pro jiné bude zajímavější a účinnější právě taková to hudební meteorologie. To znamená i z toho důvodu je velmi důležité, aby tyto různé oblasti a odvětví mezi sebou byly eh, propojené, protože tady hovoříme o akumulaci lidského kapitálu a proto také hovoříme o dobrovolných aktivitách, o eh, dalších eh, aktivitách, které jsou součástí záruky mladých a jsou zásadní pro provádění těchto klíčových eh, prvků. ale tady jde opravdu o klíčové aspekty. Já jsem velmi rád, že byly zmíněny. A v této souvislosti je třeba říci, že vzdělávání, stejně jak jsem již zmínil na začátku, není zodpovědné pouze za poskytování schopností, které jsou důležité pro pracovní trh. Je důležité, aby vzdělávací systém přispíval k tomu, že bude vychovávat opravdové, kompletní, celostní občany kteří budou rozumět a budou chápat eh, naše společné hodnoty, aby eh, také akceptovali a podporovali evropské hodnoty a hodnoty našich eh, společností. Hovořilo se také o integraci lidí do vzdělávacího systému a to si myslím, že je zcela zásadní a klíčové. Děkuji, děkuji. Já si myslím, že v souvislosti právě s tímto tématem dnes tu zazněly velmi zajímavé a důležité návrhy a já se teď ptám, ale možná, že mi hned na mou otázku odpovíte. Co se týče jak se toho přístupu k záruce mladým, vy jste řekl něco velmi eh, zajímavého. Vy jste řekl, že ten přístup musí být celostnější, musí být holistický, protože nejde pouze jaksi o schopnosti, které jsou důležité pro pracovní trh, jde o otázky daleko širšího rázu, jde o eh, pří, nové příležitosti, jde o učení se nových věcí, jde o vznik a vytváření nových příležitostí. A, a to je velmi důležité i takto, e, takto o tom hovořit v době hospodářské krize, protože samozřejmě v takovýchto dobách je těžké najít nějaké dobré dobrá strukturně zajištěná pracovní místa, ale proto je právě potřeba například podporovat nezávislou e, činnost. E, to znamená vytvářet podmínky pro právě podnik, podnikatelské činnosti a podnikatelské aktivity samostatně výdělečně činných, proto jsou tady důležité i takzvané pracovní huby, protože to jsou samozřejmě také sekundární příležitosti této integrační myšlenky. A to je třeba mít vždy na mysli. Nesmíme na to zapomínat, musíme si to uvědomit na všech úrovních, v rámci všech instancí akcí místních, regionálních, národních i evropských. Myslím si, že jsme byli trošičku krátkozrací na začátku, protože to je vše e, součástí jak si e, nebo možná někteří si myslí, že všechny tyto otázky spadají pouze e, pod pravomoci výboru EMPLA, ale ne, myslím si, že ne, že tento problém je daleko holističtější. Já jsem nedala konkrétně někomu z vás, ne, ale vy jste chtěla možná něco ještě říct za systéma? Já jsem pouze chtěla říci něco ještě eh, k našemu systému L systéma. Chci říci, že to je metodologie, která má stále více a více jaksi zastánců. Získáváme taky stále více a více podpory, ale taky se snažíme eh, se držet našich ideálu a já jsem eh, určitě budu mít tu možnost prostředkovat kontakty pro Českou republiku. Chci říci, že preventivní opatření jsou velmi důležitá a to je vlastně Eh, také to, co v podstatě nám eh, dává ty, nebo poskytuje ty nejkrásnější eh, zážitky a díky čemu máme nejhezčí úspěchy. A ty děti jsou opravdu před nástupem do školy připravené. Ano, takže budeme rozhodně se podílet také na zprostředkovávání těch kontaktů a teď vlastně předáme v podstatě slovo dalším posledním řečníkům v rámci posledního panelu, který bude trošičku političtější. A máme tady čtyři, čtyři poslance, kteří zastupují zde své národní parlamenty a dám tedy slovo čtyřem poslancům, paní Saně Lauslaty z Finska, Sandrin Duse z Francie. Na začátku jsme předpokládali nebo jsme mysleli, že za námi přijde pan Flavian Andery, ale bohužel nemohl za námi přijít a proto přijela paní Francesca Puglisi z Italské republiky, z italského senátu a také Gerard Crowell, nevím teď eh, říká paní předsedkyně, zda jsem to správně vyslovila, ale je tu v každém případě za irský senát. A já bych všechny následující řečníky poprosila, aby hovořili co nejstručněji. Takže nejdříve Finsko, prosím. School to active life. a jde vlastně o téma celoživotního vzdělávání. Je, pardon, já jsem si nevšimla, že jste právě přiš, přišla. Nevšimla jsem si, že jste zde ještě nebyla. Takže já udělám takovou, opět takový krátký úvod do tohoto panelu. A chci říci, že tady je velmi důležité abychom měli představu o tom, co se děje v Evropě a v některých členských státech, protože víme, že v mnohých státech byly přijaty, přijaty nové reformy. Budeme hovořit eh, tedy o tom, co nás čeká. Čekají nás velké změny a je pravda, že některé věci zastarávají opravdu eh, ze dne na den a proto je třeba samozřejmě Eh, se novým situacím přizpůsobovat. Lidé už netráví celý svůj pracovní život na jednom pracovním místě, mění svá pracovní místa častěji, také pracovní smlouvy jsou kratší a flexibilnější. A proto je velmi těžké, jak si nějakým způsobem eh, zhodnotit či udělat analýzu budoucích potřeb, protože situace se mění velmi eh, Eh, rychle a k těm změnám bude docházet i nadále a budou stále rychlejší a rychlejší a vstupují tu do hry také eh, te- nové technologie, eh, robotizace, automatizace a nové technologie samozřejmě budou přicházet i nadále a to bude mít velký dopad samozřejmě i na strukturu celého pracovního trhu a také jednotlivých profesí. Například například informační eh, technologie a doprava bude mít jistě velmi odložnou podobu v budoucnosti. Eh, nevíme, zdali tedy k tomu dojde, eh, zdali autobusy budou řízeny nějakým automatizovaným robotem, zdali to stejně bude také platit pro lékaře. Ale jakým způsobem tedy náš systém bude schopný reagovat na tyto změny, jakým způsobem budeme vlastně schopni eh, pomoci všem eh, lidem přizpůsobit se těmto novým podmínkám, protože samozřejmě je třeba se zamýšlet nad tím, jaké schopnosti budou lidé muset mít, aby byli co nejlépe připraveni na tuto změny. My například máme nový vzdělávací program, který nám pomůže vytvořit nový znalostní kapitál do budoucnosti. To znamená, že budeme dělat všechno pro to, abychom posílili ty schopnosti a dovednosti, které nám pomohou mohou se nově učit, se učit se novým věcem protože samozřejmě i mladí, i starší lidé se budou muset v podstatě odnaučit své naučené zvyky a budou se muset stále přizpůsobovat novým eh, podmínkám. Eh, ve Finsku jsme naštěstí s těmito reformami a změnami začaly už eh, v minulosti, ale samozřejmě, že to je běh na dlouhou, dlouhou trať. A mohu vám v tuto chvíli popovídat o některých eh, příkladech. Eh, ve Finsku se snažíme vytvořit v podstatě i vzdělávací plány pro jednotlivce. To znamená, že analyzujeme dovednosti a schopnosti, které budou zcela zásadní pro budoucnost. Také se snažíme přizpůsobovat edukační programy pro učitele. To znamená, aby i učitele se naučili vnímat a analyzovat budoucí potřeby. I proto se zaměříme na otázky digitálního vzdělávání a nových eh, digitálních eh, nástrojů a snažíme se tyto nové nástroje zaintegrovat do našeho systému. Eh, co se tedy týče Eh, dalších eh, oblastí, tak o těch eh, budu hovořit, ale vidím, že potřebujeme nové modulární systémy. A musíme také zajistit, aby vlastně nad různými eh, schopnostmi a dovednostmi eh, byly zaštiťující organizace, které to všechno za, za to budou mít zodpovědnost. Také potřebujeme podpořit odborné vzdělávání, potřebujeme také eh, propojit právě oblasti odborného vzdělávání s vysokoškolským vzděláváním a tak dále musíme se ujistit a děláme všechno proto, aby ty nové vzdělávací programy byly dobrým základem pro celoživotní vzdělávání. Co, o co nám jde? My chceme, aby byly podporovány každodenní eh, schopnosti, které člověk potřebuje v oblasti komunice, v komunikace, v oblasti podnikatel, eh, podnikání, eh, komunikace, jak jsem již říkala, chceme, aby k lidem bylo přistupováno jako k individuím k jednotlivcům a to v rámci jaksi takového komunitního ducha. Chceme lidi naučit, jak se učit v souladu s vlastními potřebami. To znamená, že my v tuto chvíli vytváříme a snažíme se uplatnit v praxi nové metodologie. Jde o to, aby každý měl pocit, že je aktivním účastníkem vzdělávacího systému. Proto se také eh, součástí našeho vzdělávacího programu stane eh, kódování a programování na počítači, protože to bude velmi důležité. A je také důležité eh, hovořit o možnosti vzdělávání dospělých. Protože velmi často se hovoří o tom, že lidé, kteří pracují, jsou příliš zaměstnaní. A jakým způsobem zajistit, že tito lidé budou i nadále moci prohlubovat své dosavadní schopnosti a dovednosti a zároveň budou mít tu možnost učit se novým dovednostem. To znamená, že velmi často je třeba také nezapomínat na to, že je třeba posilovat a po, prohlubovat již ty již v tuto chvíli existující znalosti. Finsko je v každém případě státem, ve kterém se lidi stále chtějí učit nové věci. Tak, správně jste eh, skončila, tak začali jsme na dvou minutách. Uvidíme, Eh, zdali se tady těchto dvou minut budete moci držet, tak aby mohli pohovořit opravdu všichni. Sandrine Duse, prosím, je zástupkyní francouzského senátu, prosím. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že mám příležitost zde hovořit a seznámit vás eh, se systémem, který je velmi složitý a týká se vysokoškolského vzdělání ve Francii a e, porovnala bych ho s paradigmatem celoživotního vzdělávání. Já jsem členkou Národního schromáždění, jsem členka e, výboru pro evropské záležitosti a dále jsem členkou e, výboru kultury a vzdělávání. A z tohoto důvodu jsem také členkou Nejvyšší rady pro školní osnovy. A také jsem se účastnila vzdělávací reformy z hlediska obsahu vzdělávání ve Francii. Je to relativně nová záležitost, i když ve Finsku už je celou řadu tento systém aplikován. Snažíme se tím inspirovat a jsme velice vstřícní. V rámci mých jednotlivých aktivit jsem se zabývala rozvojem a podporou tohoto evropského paradigmatu, který spočívá v celoživotním vzdělávání. Cílem je eh, zajistit zaměstnavatelnost. Toto paradigma eh, bylo vzdáleno tomu původnímu rozpoložení z hlediska vzdělávání ve Francii. Já osobně jsem tomu velmi nakloněna. V určité době jsme realizovali pokrok a snažili jsme se zaměřit na tuto optiku zaměstnavatelnosti a také na tuto dimenzi celoživotního vzdělávání. Dříve jsme byli vzdáleni těmto cílům, nicméně eh, nyní eh, tento systém je součástí eh, vzdělávání v některých evropských zemích. Je to velice složitý systém, ale tato složitost může být také zdrojem bohatství, tak abychom tam našli určité zdroje, které by nám umožnily najít zkušenosti a podporu, tak abychom sloužili této myšlence celoživotního vzdělávání. Systém eh, si eh, vyššího vzdělávání je velmi složitý, je to po 15 letech, jsou to ty střední školy ve Francii. Mladí buď začnou studovat na odborném liceu, anebo na liceu, které se odděluje. Máme tam všeobecné vzdělávací systémy a dále odborné vzdělávací systémy. Je to dosti složité, i když to technické vzdělávání se dosti blíží tomu všeobecnému vzdělávání. Ta složitost pokračuje také po maturitě na univerzitách nebo na vysokoškolské úrovni Máme neuniverzitní oblast, ta se skládá z různých eh, vysokoškolských eh, vzdělávacích systémů, říkáme jim takzvané velké školy a my na nich dost lpíme ve Francii, protože souvisí s historií naší země, zvláště s francouzskou revolucí. V určitém okamžiku bylo nutné eh, vzdělat kádry v oblasti moderních postupů. Takže jistě jste pochopili, že priorita v současnosti je dávána diplomům. A to samozřejmě se vzdaluje od eh, často chaotických kariér mladých, kteří se účastní různých brigád, pak jsou nezaměstnaní a také mají určité zkušenosti v, eh, na trhu práce. To vše se snažíme využít. Snažíme se zavést dimenzi celoživotního vzdělávání a valorizovat některé aspekty. Zákon z roku 2013 svěřil expertům úkol vytvořit strategii celo vysokoškolského vzdělávání. Výsledky byly prezentovány před dvěma měsíci a cílem je odbourat ty překrážky, které existují ve vzdělávání, to znamená, že směřujeme k celoživotnímu vzdělávání a že budeme uznávat také dovednosti a získané schopnosti i mimo formální vzdělávání. Takže my budeme nyní rozvíjet to, čemu říkáme alternující systém, to znamená máme základní původní vzdělávání, univerzitní vzdělání a pak máme vzdělávání v podnicích, to znamená, jedná se o takzvaný duální systém, jak se používá eh, v evropské terminologii. Eh, je zde snaha také zjednodušit eh, univerzitní oblast, vytvořit jakési póly, tak aby to bylo přehlednější i na úrovni regionu. A to je to, co je nyní v sázce z hlediska těch voleb, které se budou odehrávat příští neděli. Eh, ve hře je také jakási služba orientace pro mladé lidi. A nyní už prakticky 15 let máme to, čemu říkáme validace zkušeností. A i to odpovídá eh, té směrnici z roku 2012, to znamená Každá evropská země se má vybavit validací zkušeností do roku 2018 a proto jsme se snažili zdůraznit duální systém a zároveň využívat všech těch systémů, o kterých zde hovořili kolegové, zvláště s využíváním digitálních technologií. Děkuji vám. Děkuji. Eh, výborně se dodržela dobu. A nyní Franciska Pulí bude hovořit. Eh, která je senátorkou v Itálii, tedy paní Francesca Puglisi bude hovořit. Děkuji, paní předsedkyně. Italská vláda po několika letech škrtů se rozhodla, že bude investovat a to velmi zjevným způsobem do vzdělávání a do výchovy. My se domníváme, že nejlepší strukturální politika proti nezaměstnanosti mladých a proti sociálnímu vylučování a nejlepší politika spočívá právě v investicích do vzdělání. Cílem zákona 107, který byl přijat v červenci eh, italským parlamentem a vstoupí v platnost tento školní rok, tento zákon stanovuje, že se musí snížit procento předčasného ukončení školní docházky, že se musí zlepšit ty základní dovednosti v oborech, jako je matematika, vědy, ale také analýza textu. Dále je nutné posílit kvalitu vzdělávání i eh, na těch nižších eh, stupních eh, školní přípravy. Dále je cílem zlepšit profesionalitu vyučujících. Bude se investovat do jejich profesní přípravy v rámci celoživotního vzdělávání. Vyučující nám sdělili, že evropské výměny jsou velmi důležité, zvláště výměny, ke kterým dochází s ostatními evropskými školami a podle nich je to nejlepší způsob, jak se připravovat na jejich práci. Také chceme zlepšit průřazové dovednosti mladých lidí, zlepšit jejich šanci a jejich zaměstnavatelnost. Toto vše probíhá prostřednictvím investic ve výši 3 miliard eur, které se týkají více než 200 tisíc vyučujících. Snažíme se začlenit do školního systému také eh, průpravu v podnicích, to znamená ten duální systém, eh, a to na úrovni těch takzvaných vyšších odborných škol, kde eh, žáci mají stáže. A týká se to i školního prostředí, kde se tato průprava praktikuje a kde eh, je možné se lépe připravit na budoucí zaměstnání. To je naprostá novinka v italském eh, systému, tento duální systém. Dále, Investujeme také do národního plánu pro takzvanou digitalizovanou školu. 90 eh, škol je již napojeno, ale je relativně málo tříd, které jsou plně digitalizovány. Italská vláda bude tedy investovat do této oblasti v rámci čtyř let tak, aby všechny školní třídy byly propojeny na internetu, tak, aby digitální technologie byly využívány jako didaktika. Rozhodli jsme se, že budeme investovat 40 milionů do neustálé celoživotní průpravy vyučujících budeme podporovat také eh, výuku v laboratořích a budeme se snažit vytvářet profil eh, učitele, který ovládá digitální technologii. Další důležitá věc. S velkým zájemem jsem si vyslechla, jakým způsobem zlepšit průřezové odbornosti mladých, jak bojovat proti předčasnému ukončení školní docházky. My chceme posílit nabídku na vzdělávání našich eh, mladých. A to v rámci hudební výchovy. Před chvílí se tady hovořilo o tom excelentním programu na základě hudby, kterou vyučují specialisté, a to už počínaje základní školou. Ale jde také o angličtinu, o schopnost programovat, a dále eh, také zkušenosti aktivního občanství. I to se musí vyučovat. My se domníváme, že škola by měla také formovat budoucí občany. Tyto investice vyžadují, aby školy skládaly účty ohledně toho, jak využívají tyto zdroje, ale školy budou nezávislé z hlediska způsobu, jak budou organizovat a spravovat tyto didaktické inovace. Ale poprvé v italském systému jsme použili evaluační systém a sebehodnotící systém na úrovni těch jednotlivých škol, na úrovni ředitelů a vedení škol a ta evaluace bude probíhat jednou za tři roky. Vyučující také poprvé budou hodnoceni v závislosti na jejich výsledcích. Tedy eh, poprvé zapojujeme tuto zásluhovost do systému odměňování vyučujících. Ostatně myslím, že jsme jedinou zemí, která eh, toto uplatňuje z hlediska ohodnocení těch dobrých výsledků vyučujících. Děkuji, to bylo velmi zajímavé. Jedná se o velmi rozsáhlou reformu, která bude zahájena hned počínaje školním rokem. Já jsem na to velmi hrdá jako italka protože došlo k mnoha e, tristním škrtům v souvislosti s krizí, zvláště v oblasti vzdělávání. Ostatní země také tak postupovaly, Řecko a další evropské země, ale e, byli jsme svědky toho katastrofálního dopadu těchto škrtů z hlediska nerovností. Proto je nutné nyní reinvestovat do vzdělávání a to je důležitý signál, protože se obracíme na budoucnost. A nyní bude hovořit Gerard Craftwell, nevím, jestli to vyslovuji správně, z Irského senátu. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, vyslovila jste to správně. Já se celoživotnímu vzdělávání věnuji celý život, díky němu jsem mohl změnit svou kariéru dokonce jedenáctkrát. Eh, Vlast vlastně, bylo to, byly to kariéry velice různorodé, působil jsem v opeře, ale i v úplně jiných oblastech. Já samozřejmě v Irsku účast v terciárním sektoru vzdělávání ehm, je úspěšná. V Irsku 90% mladých lidí eh, do, dokončilo střední vzdělání, průměr v OECD je 83%. A Eh, vysoká míra vzdělání je u 25 až 34 let, 51% pokračuje dál ve vzdělávání, průměr OECD je zase nižší. Irsko a další země OECD, eh, OECD vědí, že vlastně eh, pokud máte vzdělání v terciárním sektoru, tak potom vyděláváte více v Irsku. Většina je toho názoru, že vzdělání je investice do budoucna a do příležitostí pro práci. Ale politiky samozřejmě eh, vzdělání mají různý eh, cíl. Naše vzdělávací politika má širší cíl zlepšit eh, blahobyt, společenskou situaci, společenskou soudržnost Nedávný průzkum OECD ukazuje, že v Irsku je podíl lidí s nejvyšším stupněm vzdělání a také díky tomu je i vyšší podíl třeba dobrovolnické práce a vzájemné důvěry mezi lidmi. Tyto statistiky samozřejmě eh, nás nemohou uspokojit úplně ve všem, Došlo k zásadnímu zlepšení od roku 2011, kdy míra nezaměstnanosti byla přes 31%, teď je to zhruba 19,5%. Mám na mysli především ty mladé lidi, kteří nedokončí střední vzdělání a nebo potom už nenavážou v terciárním vzdělávání. V Irsku podporujeme tyto priority tím, že se zřizuje e, další, vlastně Úřad pro další vzdělávání SOLIS. Je důležité si uvědomit, že až do roku 2011 vzdělávání a odborná příprava e, v tom sektoru, který navazuje na středoškolské vzdělávání, byl rozdělen do dvě různá ministerstva bylo vlastně částečně eh, učně mělo třeba na, na starosti ministerstvo sociálních věcí a zbytek ministerstvo školství a tak se to sloučilo vlastně do jedné instituce. A když jsem poslouchal ty řečníky, tak eh, původně jsem chtěl hovořit podrobně o různých programech, které byly eh, k dispozici v rámci dalšího vzdělávání. Uvažovala jsem o tom, ale možná se od toho trochu odchýlím. Eh, o to, co jsem původně chtěla říct. Máme učňovský model, minimální délka dva roky, je to vlastně směs vzdělávání a eh, praxe. Je to určeno hodně pro ty, eh, kterým je 15 až 20 let a nedokončí vzdělání, tak toto jim umožňuje získat alespoň nějakou přípravu, nějaké zkušenosti. Pak máme program komunitního vzdělávání, a jedním z nejúspěšnějších programů z hlediska dopadu na zaměstnanost je program, který se nazývá Momentum. více než 50 těch, kteří se zúčastní tohoto programu, eh, potom vlastně bylo vyškrtnuto z evidence úřadu práce, takže to bylo velice úspěšné. Je třeba se ale zaměřit i na eh, celoživotní vzdělávání. Musíme rozvíjet programy tak, abychom si uvědomili budoucí potřeby naší ekonomiky, ale ani to nestačí. Já jsem i praktik ještě do Loňska, jsem aktivně působil ve školství a vím, že často to financování je vlastně dáno zvnější, ale je třeba, aby lidé sami ve školách si určovali, jaké potřebují moduly, jaké chtějí financovat, protože potom ta návratnost té investice bude vyšší a na to bychom se přece měli zaměřit. Někdy právě určitá skupina eh, vlastně nám uniká. Já jsem říkal, že 90% v Irsku má střední vzdělání, ale těch 10%, kterým se to nepodaří, tato malá skupina, eh, která eh, třeba začala pracovat, snažili se najít nějakou placenou, dobře placenou práci manuální, která nevyžaduje zvláštní kvalifikací, ale teď prostě přecházejí o místo a vlastně nemají některé základní dovednosti, které měli, když eh, opustili tu školní docházku. A teď jsou v postavení, kdy jsou na okraji společnosti, často se někdy uchylují i k trestné činnosti. Je to, to je sice malé procento, ale také se to stává. Dnes tady byla zmínka o těch děsivých událostech ve Francii a právě u těchto lidí hrozí více radikalizace a to by mělo znepokojovat každého z nás. E, zapojení do celoživotního vzdělávání vyžaduje, abyste měli alespoň základní dovednosti, abyste se do těch programů mohli pustit. Řada těch programů Bohužel řečník se vypnul mikrofon. Bohužel nefunguje mikrofon, nelze tlumočit. Yep, sorry. Um, <coughs> I, I, just to go back where I was talking. Říkal jsem, že abyste se mohli zapojit do celoživotního vzdělávání, musíte mít základní znalosti v oblasti čtení a počítání. Pokud ty vzdělávací programy budou koncipovány spíše zvenku, tak nebudou fungovat. Pokud chceme, aby to fungovalo, tak se musíme vrátit k tomu celostnímu přístupu k těmto okrajovým skupinám. Je třeba vytvářet takové základní programy, kde vlastně cílem bude, aby oni tím programem prošli. Není tam nějaké známkování. Pokud chcete nějak měřit, tak můžete pak měřit počet těch, kteří přejdou do dalšího formálního vzdělávání a získávání kvalifikací. Na závěr bych ještě řekl, že zaměření jakéhokoliv vzdělávacího programu ve všech zemích musí být, jak už tady zaznělo, takové, aby bylo pro všechny občany a aby eh, všichni občané potom eh, byli v naší společnosti aktivní. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Omlouvám se, ale máme trošku nedostatek času, takže hned bude, budou bude hovořit zástupce Fora mladých, pak dva poslanci a tím ukončím seznam řečníků, protože musíme skončit v 12.30. Takže velice rychle, prosím. Buďte velmi struční. Nejdříve Laura López. Děkuji. Když se ptáme mladých lidí, s nimiž pracujeme, kde se naučili ty nejužitečnější věci, tak skoro vždycky říkají mimo školu. A to znamená dvě věci že potřebujeme i to neformální vzdělávání, a už se tady o tom nezhovořilo, a také, že se je třeba měnit systémy toho formálního vzdělávání. Je třeba připomenout, že úkolem formálního i neformálního vzdělávání je rozvíjet kvalifikace potřebné pro život. Vlastně profesní, sociální e, znalosti, a dovednosti, základní hodnoty, tak aby člověk mohl vést důstojný život a naplněný život. A proto potřebujeme se celého života učit různým dovednostem, tak abychom pak byli schopni čelit změnám a e, případně využít nových příležitostí, které se nám v životě otevírají. Musíme si tedy uvědomit, že máme společnou zodpovědnost za to, aby poskytovatelé formálního a neformálního vzdělávání a všichni v této místnosti zajistili kvalitní vzdělávání mladým lidem a potom po celý jejich život. A ten, e, ten nový cíl 4,7, který se týká právě e, celoživotního vzdělávání je vynikající příležitostí připomenout, že Evropská unie a všechny členské státy také nesou odpovědnost za to, že to zajistí na vnitrostátní úrovni a také na úrovni evropské. Thank you so much. Děkuji vám. A nyní ještě dva vystupující. Zvera ještě předtím Jan Madison Estonsko a potom náš pan kolega, prosím. Děkuji. Abychom tuto otázku vyřešili eh, dobře, tak eh, jsme si v Estonsku řekli, že bychom se měli poučit od sebe navzájem. V Estonsku jsme zvýšili spolupráci mezi zaměstnavateli, a systémem odborné přípravy. Když se hovoří třeba o stážích, o učňovském školství, tak to znamená, že chceme našim studentům dát příležitost zapracovat se a to právě chceme dělat v Estonsku na příští tři roky. Chceme, aby vlastně ti studenti měli možnost praxe, ale to pochopitelně vyžaduje spolupráci mezi školami, ústavy odborné přípravy a zaměstnavateli. A také chceme věnovat větší pozornost lidem, ehm, nebo absolventům, mladým absolventům, kteří nemají žádnou praxi, protože to je také oblast, kde bychom jim mohli pomoct, aby se lépe za, začlenili na trh práce. Je třeba, eh, aby začali pracovat už během studií. Děkuji. Yves Durand a potom pan Zver. Yves Durand. Děkuji paní předsedkyně. Ten vzdělávací systém spočívá v tom, že máme připravit mladé často na povolání, které ještě neznáme, protože budou pracovat za několik desítek let. Takže tito žáci by se měli naučit přizpůsobovat se trhu práce a získávat průřezové dovednosti spíše než dovednosti jako takové. Takže digitální technologie mohou být eh, podstatným didaktickým nástrojem. Je to otázka, zda by evropským projektem nemělo být naléhavé konkrétní uplatnění tohoto nástroje. A ne pouze nahodilé uplatňování. Děkuji. Pan Zver. Spoštovana gospa predsednica, eh, rav, navezal bi se ravno na. Vážená paní předsedkyně, eh, já bych chtěl navázat na posledního řečníka, který hovořil o celoživotním vzdělávání. Já jsem organizoval minulý týden jednu konferenci, která se účastnily některé podniky a tak eh, Fórum pro mladé. Jak víte, v Evropě už existuje určitá aliance pro učně od roku 2013 iniciativy Evropské komise a mnoho podniků se účastní této iniciativy a nabízejí mladým práci a jedná se o stovky tisíců mladistvých, mladých. Ti mladí mohou takto získat odpovídající eh, dovednosti a mohou se potom ucházet o práci na trhu práce. To je tedy možnost, jak jim usnadnit tuto práci přechodu ze školy do zaměstnání. I v budoucnosti budeme organizovat takovéto konference a myslím si, že to je jedna z odpovědí na budoucí výzvy. Reformované školní systémy musí dávat mladým možnost lepší integrace. Paní Švejdrová. Very, very short, please, because we oh, uh, we lose the interpreters. Yes, I will be very short. Ano, já budu velmi stručná. Děkuji za ty informace ohledně vašich zemí, protože je to velice zajímavé. Já bych chtěla něco dodat. Vy všichni jste hovořili o znalostech, nových dovednostech, sebehodnocení vyučujících ve Francii. Ale to jsou opravdu nové požadavky na školy, Také z hlediska eh, eh, zpracování výsledku neformálního vzdělávání. To musíme k tomu připojit. Je nutné využívat výsledku neformálního vzdělávání a můžeme také eh, to využívat ve školách formálního vzdělávání. Ale je tady jedna věc, která mi schází. Musí se lépe platit vyučující. Já vím, že je tady ta výjimka Finska. Ve Finsku máte učitele, kteří mají vyšší platy, než je průměrná mzda. To je výjimka. Ale v ostatních zemích existují problémy s platy učitelů. A to je také otázka na vás. Jste spokojeni s odměňováním učitelů? Prosím, abyste opravdu eh, hovořili pouze jednu minutu. Pan Takula a pak další řečník. Děkuji vám, paní předsedkyně. Promiňte, ještě pan Takula a potom vy. Mm, yeah, I think we are not yet married, so. Anyway, so, že... Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázky. Evropská unie je vnitřním trhem a důležitou zásadou je vlastně volný pohyb pracovní síly. Školíme tedy eh, pracovní sílu eh, pro celoevropský trh. A v tomto okamžiku je eh, školství v kompetenci členských států. Můžeme používat pouze otevřenou koordinační metodu. A já bych se tedy chtěl zeptat, co si myslíte, potřebujeme více spolupráce na evropské úrovni nebo i více legislativy a pokud ano, jaký typ spolupráce v tomto okamžiku potřebujeme? Děkuji. Děkuji. Julie? Děkuji mnohokrát, omlouvám se, že jsem byla taková uspěchaná. Chtěla jsem jenom říct, že je skvělé slyšet eh, tady i mladé lidi eh, v tomto sále, když hovoří o tomto důležitém tématu, protože eh, když tady máme mladé lidi, mládežnické organizace, tak je to velice užitečné. V posledních dnech tyto organizace také měly řadu akcí v Bruselu, tady v parlamentu a chtěla bych naléhavě vyzvat kolegy poslance, aby se prostě na všech úrovních eh, snažili komunikovat s těmito mladými lidmi a s mládežnickými organizacemi, protože myslím, že se máme ještě moc co učit i od nich a eh, často si neuvědomujeme, že oni také mají vynikající schopnosti a možnosti. A ještě chci říci, že je opravdu fantastické, že se hodně eh, tady zaměřujeme i na kreativitu. Je tady vidět ta kreativita. Víme, že ty to nástroje jsou eh, přenositelné, pomáhají zlepšovat zaměstnatelnost. A mm, to potřebujeme pro obnovu Evropy. A tohle všechno eh, je, myslím, velice užitečné a bude užitečné i pro mě pro zprávu o mezikulturálním dialogu. Ano, eh, paní předsedkyně Julia je zpravodajko pro toto důležité téma. Nevím, jestli budou nějaké reakce za pár minutek. Prosím. Tak, jenom pokud máte něco, co byste chtěli dodat, jinak ne, nemusíte mluvit, protože bych chtěla dát ještě prostor poslednímu řečníkovi. For us, for you is very important, because Mr. Harald Gruber... A to je velice důležité, protože pan Gruber je z Evropské investiční banky a je ředitel oddělení pro digitální ekonomiku a vzdělání. Thank you very much. Eh. Děkuji. Děkuji mnohokrát. No, nejdříve ještě musíme dát slovo tady kolegům, aby reagovali a poté budete hovořit vy. Okay, I changed place. tak, hovořili jsme o digitální škole, což je naší budoucnosti. A my samozřejmě musíme zajistit to, aby naši učitelé měli potřebné schopnosti a dovednosti. To znamená, to je naším hlavním úkolem do budoucna. To znamená, jakým způsobem můžeme všechny tyto dovednosti a schopnosti předat našim učitelům a zanalizovat tyto schopnosti. To, o čem jsme nehovořili, zde je, jsou lidé, kteří jsou v důchodu, protože velmi mnoho lidí, kteří jsou již v tuto chvíli v důchodu, patří mezi ty, kteří by se ještě i nadále rádi účastnili aktivit našeho pracovního trhu. A proto i pro ně musíme zajistit odpovídající eh, přípravu a vzdělávání. Děkuji, děkuji a další kolegové. Co se tady děje s tímto mikrofonem, říká paní eh, předsedkyně. A chci říci, že chci v tuto chvíli poděkovat všem tlumočníkům, že se uvolili k tomu, že zůstanou ještě o pět minut. Dále poté budeme muset hovořit pouze anglicky, ale prosím vás, neodcházejte, neodcházejte, protože si ještě chceme udělat společnou eh, fotografii a poté ještě budeme společně obědvat. Takže prosím, pane Grubere, máte slovo. Dobře, ještě v tuto chvíli můžu hovořit italsky, výborně. Uh, takže tento velmi důležitý investiční plán byl tedy schválen a je to plán, který počítá s 24 miliardami euro a proto také v tuto chvíli máme, nebo s tímto programem spojujeme opravdu velké naděje. Hovoříme tady o mnohých stovkách milionů, které mají posloužit právě již zmíněným účelům. To znamená, že chceme také do tohoto plánu zapojit i soukromý sektor. Hovoří se zde také o tedy vzdělávání samozřejmě a to je třeba zohlednit a, a zohledňovat u všech politik. Samozřejmě je tady otázka správného a řádného řízení a proto je velmi důležité, spolupracovat s národními eh, parlamenty, ale je také velmi důležité to, co říkal pan Durán. Potřebujeme jasný evropský rámec, protože některé z těch eh, strategií lze provádět pouze v rámci společného evropského rámce. A to i z toho důvodu, protože chceme zajistit to, aby ti, kteří ty prostředky poskytují, měli záruku, že tyto peníze budou řádným způsobem vynaloženy. To znamená, že tady potřebujeme nějaký víceletý eh, rámec, což bude takový ten základní první eh, krok, který nám zajistí ten správný kontext pro celý celý, celou tuto oblast digitálního eh, vzdělávání. A proto bych dala v tuto chvíli slovo panu Gruberovi, aby nám řekl, jakým způsobem či do jaké míry se na celých těchto změnách bude a chce podílet Evropská investiční banka. Takže prosím, děkuji. Děkuji mnohokrát. Jsem velmi rád, že mohu hovořit před takto velmi důležitým publikem. A já bych velmi rád stručně prošel některé z těch bodů, které jsem se připravili, protože nechci v tuto chvíli hovořit o naší bance, protože ji všichni, všichni známe, je to eh, banka celé Evropské unie. A co dělá tato banka? Financuje evropské projekty. A proto, aby byl projekt způsobilý pro financování, naší bankou musí být, musí odpovídat politickým cílům stanoveným EU a kromě toho musí také splňovat velmi důležitý požadavek technické, ekonomické a finanční eh, adekvátnosti. Takže co se týče objemů finančních, eh, tak já možná velmi rychle předkočím k této obrazovce. Takže co naše banka financuje v oblasti vzdělávání. Jde hlavně o vzdělávací infrastruktury, protože to je vlastně ta položka, která je v podstatě nejvíce vhodná pro dlouhodobé finan- úvěrové financování protože samozřejmě všichni víme, že v Evropě investice do infrastruktury jsou opravdu nadprůměrně nízké, protože na infrastrukturu jde méně 10%. Ale vlastně v posledních deseti letech jsme eh, změřili nebo víme, že ty investice byly opravdu podprůměrněné. A když bychom to chtěli všechno kompenzovat nebo ve snaze kompenzovat eh, tyto nedostatky z minulosti, eh, je třeba si uvědomit, že ty investice musí být obrovské, protože nemůžete prostě zajistit dobré vzdělávání s infrastrukturou, která je naprosto nedostatečná. A toto je to, co se podařilo bance v posledních eh, letech. Tady hovoříme o více jak pěti miliardách úvěrů pro vzdělávací sektor. Jde tedy hlavně o vzdělávací infrastruktury a tady máme časový profil eh, těchto půjček. A jak vidíte, tak v posledních eh, letech došlo k dramatickému nárůstu a eh, my, my očekáváme, že takovýto růst budeme zaznamenávat i v budoucnosti, protože je to zcela zásadní právě pro konkurenceschopnost Evropy, Evropy protože tady hovoříme o vytváření infrastruktury, která je zcela zásadní pro budoucnost Evropy a víme, že to je také infrastruktura, která má přímý dopad na hospodářský rozvoj. Eh, chtěl jsem se ještě zmínit o nové iniciativě, které se eh, banka v věnuje v posledních letech. Jde právě o schopnosti a dovednosti důležité pro pracovní trh. Jde tady hlavně o boj se, se zaměn, s, nezaměna, s nezaměstnaností mladých. To znamená, my jsme se podívali na to, kdo zaměstnává mladé lidi a došli jsme k závěru, že jsou to hlavně malé, malé a střední podniky. Jsou to tedy malé a střední podniky, které zaměstnávají flexibilní mladé lidi. Tak, a kde je na straně dodavatele či poskytovatele? co, mm, co vlastně tyto podniky potřebují. E, potřebují schopnosti a dovednosti, které jsou důležité a nezbytné pro pracovní trh právě malých a středních podniků. A i z tohoto důvodu jsme přišli s touto iniciativou. Hovoříme tady o 6 miliardách euro ze strany komise a 6 miliardách euro ze strany Evropské investiční banky. A tady jsme se zaměřili hlavně na iniciativy, které se týkají vzdělávací infrastruktury, které, která právě má zajistit vytváření těchto dovedností a schopností. Takže tady to vidíte dobře znázorněno. A na druhé straně máme tedy ty investice, či ty dobré půjčky, úvěry podnikům za podmínky, tedy že tyto peníze budou využity na nábor mladých lidí či na odbornou přípravu mladých lidí. Takže tak toto vypadá. Ze začátku to tedy byly 3 miliardy eh, na začátku roku a jak vidíte, tak tady ty požadavky v podstatě, nebo ta poptávka byla daleko vyšší, než jsme si mysleli. To znamená, že ten program byl opravdu extrémně úspěšný a proto jsme také nechali udělat několik nezávislých studií ze strany konzultačních a poradenských firm. A tady jde v podstatě o konkrétnější, detailnější informace, které si můžete sami přečíst o úspěších této iniciativy. A myslím si, že tady eh, už eh, skončím, aby ještě bylo trošičku prostoru a času na další debatu. Děkuji, děkuji pane Grubere za vaší eh, přítomnost. Paní předsedkyně laskavě děkuje všem tlumočníkům, tlumočníci také děkuji a paní předsedkyně říká, budeme pokračovat dále v angličtině.